Eh, eh, Dobré ráno, kolegové. Dovolte, abychom začali. Srdečně vás tady vítám. Máme to velice, máme dnes velice důležitý den pro náš výbor a zahájíme tento den s bodem číslo 6 našeho programu a to je zvláštní zpráva číslo 16. Naším zpravodajem je Gerben Jan Gebrandy, ale máme tady také zástupce účetního soudu, který nám představí toto téma ze strany účetního dvora. Prosím. Merci, monsieur le président. Děkuji vám, pane předsedo. Deputé. Dámy a pánové poslanci, Účetní dvůr se zaobíral systémem pomoci pro příjmy zemědělců eh, v zemích, které vstoupily do Evropské unie v roce 2004 a v roce 2007. To, čemu se říká nové členské státy. Tento systém je znám pod názvem Režimy jednotné platby na plochu. V angličtině Single Area Payment Scheme. Co se týče režimu jednotné platby, který je v platbě v Evropské unii v 15 Režim jednotné plodby na plochu je zjednodušeným režimem pro pomoc a příjmy zemědělců. Je zjednodušený z části proto, že se nesnaží o uvedení systému práv plat, pro platbu a za druhé proto, že pomoc se stává v roční paušální platbě za hektar. Abych vám dal závěry mm, účetního dvora, budu eh, se soustředit na tři základní body. A samozřejmě se pokusím zanalizovat závěry účetního dvora ve světle jednání, které se konají eh, vzhledem k nové zemědělské společné politice, která má vstoupit v platnost od roku 2014. První bod jak již jsem poznamenal pro režim jednotné platby, eh, účetní dvoru konstatoval, že platby nebyly skutečně zamířeny na všechny zemědělce a že eh, to tady nebylo všechno správně definováno. Legislativa umožňuje, aby pomoc byla eh, určena příjemcům, kteří nevykonávají žádnou zemědělskou činnost a nebo jenom marginální zemědělskou činnost, což eh, ohrožuje eh, účinnost pomoci. Dám vám několik příkladů. Maďarsku a v Rumunsku pomoc eh, byla dána eh, vlastníkům eh, půdy, kteří vůbec žádnou zemědělskou aktivitu nevykonávali. Druhá série příkladů. Už se hovořilo o známých příkladech nemo- společností s nemovitostmi, letiští a například loveckých společností. A kromě toho jsme se také setkali v nových členských státech s novou situací, která neexistovala předtím v 15. Evropské unie. A tato nová situace je taková, že tady máme státní či veřejné organizace, které řídí půdu ve státním zájmu, ale přitom nevykonávají žádnou zemědělskou činnost. Například v Maďarsku stát je největším příjemcem režimu jednotné platby na plochu. A odhadujeme, že v tomto členském státu přímé pomoci se týkají 300 tisíce hektarů, pro které zhruba bylo eh, eh, 500 milionů zaplaceno právě z titulu jednotné platby na plochu v roce 2011. E, toto tento příklad máte detailně určen ve zprávě písemné našeho soudu. V, této, v tomto legislativním návrhu se komise snažila eh, reagovat na doporučení, které učinil účetní dvůr v tomto ohledu, aby rezervovala pomoci na to, čemu se říká na aktivní zemědělce. Eh, dvor se domnívá, že definice aktivního zemědělce, kterou navrhla komise, je příliš komplikovaná a riskuje, že bude velice těžké ji aplikovat ale naopak máme veliký zájem a viděli jsme veliký zájem, že parlament zaujal pozici, která je velice blízko našim doporučením, protože navrhl, aby členské státy zůstaly prostě na, aby měli prostě nějaký seznam těch, kteří budou vyloučeni z pomoci, protože nevykonávají zemědělskou všinnost, prostě seznamy, které budou individuálně identifikovány. Bylo by žádoucí, aby vytvoření těchto seznam bylo dohlíženo komisí, aby se zabezpečilo, že tady dojde k homogenní aplikaci legislativy. Můj druhý bod je následující. Soud konstatoval, že ve většině členských států, promiňte, omlouvá se řečník, že většina členských, nových členských států nemohla určit přesně, zemědělsk, způsobilou zemědělskou plochu, způsobilou pro pomoc tedy. V režimu jednotné platby na platbu mohla být pomoc zaplacena za půdu, která byla udržována v, dobré zemědělských a, v dobrých zemědělských a ekologických podmínkách a měla za účel udržet půdu v centrální a východní Evropě, kde celá řada pozemků byla po roce 1990, opuštěna, promiňte. A aby se reagovalo na interní politické ehm, požadavky, eh, bylo třeba domluvit v aktu přístupu k Evropské unii také rozpočtové eh, faktory. Když Eh, došlo k určování pozemků způsobilých pro podporu, bylo třeba, aby tady byla splněna objektivní kritéria tak, jak to vyžaduje evropská legislativa. Ale byly tady určité nejistoty, protože determinace plochy způsobilé pro pomoc měla negativní důsledky a dám vám dva. Za prvé, nevyužívané pozemky či opuštěné pozemky eh, eh, byly, eh, za ně bylo placeno. A za druhé, měli jsme tady nerovnou situaci, to byly tady nerovnosti je, zacházení uvnitř členských států a mezi členskými státy. Prostě se zemědělci se nezacházelo stejným způsobem. Legislativní návrh komise Eh, kolem tohoto bodu modifikuje pravidla, které určují způsobilou plochu, eh, způsobilou pro platbu. A jak tyto nové, tato nová pravidla budou aplikovány v režimu jednotné platby, nebylo ještě kompletně vyjasněno. Bohužel dnes stále ještě není možné vědět, zda tyto legislativní úpravy se eh, projeví velkorysejší determinací eh, či velkorysejším určováním a jasnějším určováním způsobilé plochy. Eh, stejně tak jako eh, jednotný režim pladeb, tak systém jednotného jednotných pladeb na plochu měl za cíl podpořit individuální příjmy zemědělců, zatímco z druhé strany ta pomoc je kalkulována aniž by zohledňovala specifickou situaci zemědělských podniků, ale soustředí se pouze na obhospodářovanou plochu. To má dva důsledky. Za prvé, v globálním plánu zemědělské příjmy byly podpořeny a to bylo jedno tedy z cílů jednotných pladeb na režim, jednot, režimu jednotných pladeb na plochu, aby se pomohlo eh, prostě konzervovat eh, také zemědělskou činnost a zemědělce ve nových členských státech. Ale rozdělení pomoci uvnitř státu v tom smyslu, že v nových členských státech zemědělské odvětví je charakterizováno velkou polarizací mezi velice malým počtem velikých zemědělských podniků a velkým číslem velice malých i maličkých zemědělských podničků. A protože se tady prostě to měřilo pouze na obospodářovanou plochu, pak pouze malá část příjemců měla výhodu z těchto příjmů. To znamená, že 0,2 příjemců by byli měli více než 100 mil euro každý rok a reprezentovali čtvrtinu celkovou hodnotu pladeb, čili 0,2 příjemců. A v nové zemědělské společné politice soud doporučuje, aby tady došlo k většímu vyvážení pomoci mezi nejrůznějšími zemědělskými podniky, například, aby tady byl individuální stropy. Komise navrhla systém povinných stropů, Parlament se ujal tohoto návrhu komise a převzal ho. Naopak Evropská rada si přála aby stropy byly přenechány svobodnému rozhodnutí členských států a v závěru, takže nevíme, protože jednání stále probíhá. Zda tedy systém eh, eh, zastropování bude tedy eh, brán v potaz, anebo ne. Pane předsedo, já bych nechtěl ukončit svou prezentaci, aniž bych poděkoval vašemu zpravodajovi, panu Gebrandovi a jeho spolupracovníkům za otevřený duch spolupráce při zkoumání poznámek soudu. Děkuji vám mnohokrát. Dank u wel, eh, meneer Cretin, voor deze eh, zeer precieze eh, verslaggeving. Děkuji, děkuji vám za to, to velice přesně uh, přednesenou zprávu a také vám chci poděkovat za to, že jste nás upozornil na ten mimořádně obtížný bod. Uh, To se týká toho max, té maximální podpory pro příjemce. Myslím si, že toto představuje skutečně největší potíž, eh, kterou já zde vidím. Teď dovolte, abych předal slovo zpravodajím a prosím vás, abyste vyslechli jeho zprávu velice pečlivě. Já si myslím, že bychom nejprve eh, eh, měli poděkovat účetnímu dvoru. Tato zpráva je jednou ze zpráv, které jsou velice kritické a týkají se společné zemědělské politiky. A e, obávám se, že i tato zpráva nám opět ukazuje, že fakta a politika často nejdou dohromady. Um, my v holandštině říkáme, že Dokonce ani osel nekopne do stejného kamene dvakrát. A já si myslím, že to pouze ukazuje, jak člověk může být hloupým, dokonce může být hloupější než osel v některých případech. Jestliže se podíváme na společnou zemědělskou politiku, ať už je to ten eh, systém přímých plateb nebo eh, systém um, SAPS. Myslíme si, že eh, jak zde na půdě parlamentu, tak v jednotlivých členských eh, státech se často chováme jako ten osel, který kope do stejného kamenu nevím kolikrát denně. Jestliže se podíváme na ta čísla, která máme k dispozici, podíváme se na fakta, která existují, a které nám předložil účetní dvůr, e, který e, hovoří o tom, jakým způsobem e, členské státy přistupují k některým evropským programům a konkrétně pak ke společné zemědělské politice. A musím říci, že já jsem členem té nejevropštější strany v Nizozemsku, ale eh, v, této, v tomto kontextu skutečně začínám chápat, proč někteří lidé přestávají věřit ve společnou Evropu eh, právě v kontextu té diskuse, která tady probíhá. Dovolte, abych teď zdůraznil několik prvků. Jsem eh, velice rád, že zástupce účetního dvoru zmínil některá čísla. Dovolte, abych uvedl další čísla. Jedná se skutečně o velké částky. Jedná se v, v roce 2011 to bylo 5 miliard a možná, že to bude až 7,5 miliardy eh, v příštím roce. Jinými slovy, hovoříme zde o obrovských částkách a myslím si, že bychom měli být mimořádně opatrní eh, při tom, jak eh, využíváme tyto peníze. Tak, jak již zdůraznil zástupce účetního dvora, jsme svědky stále se opakujících problémů, Eh, tak jak je známe i z jiných eh, programů, které se týkají společné zemědělské politiky. Například nemáme přesně definovaného aktivního farmáře, eh, zemědělce. Platíme spoustu peněz zemědělcům, kteří vůbec neprovádějí zemědělskou ehm, činnost. Platíme také takovým entitám, které vůbec nejsou zemědělci, jsou to pouze vlastníci půdy, kteří dostávají tyto peníze. Myslím si, že navzdory té kontrole stavu z roku 2008, kdy e, se podařilo některé věci vyřešit, nebo alespoň to bylo slíbeno, ale pak to členské státy nedodržely. A já bych se chtěl zeptat Evropské komise, jak je toto možné? jak je možné, že jsme něco takového dovolili? A já říkám skutečně my, eh, mám tím na mysli jak Evropskou komisi, tak Evropský parlament. Jak se mohlo stát, že jsme umožnili členským státům, který se to týkalo, aby nevyřešili ty problémy, které identifikovala kontrola stavu z roku 2008. Michel Kreten eh, také hovořil o tom, že většinou se jedná o ty největší zemědělské podniky, které získávají nejvíce peněz, eh, což je další věc, která mi dělá, nám dělá starost. My víme, že jakákoliv interference eh, na trhu v rámci zemědělské politiky, že tam eh, podpora, eh, která kapitalizuje cenu pronájmu půdy, protože podpora je přímo vázána na pozemky nebo na půdu, čili zemědělci mají potom tendenci žádat vyšší ceny pronájmu půdy Eh, tam, kde se jedná o možnost využívat evropského financování. Jinými slovy, eh, potom tato podpora směřuje jenom k tomuto typu zemědělců. Pane předsedo, eh, ve své zprávě jsem sformuloval několik doporučení ale eh, musím říci, že si kladu otázku, proč to vůbec děláme, protože něco podobného děláme už, eh, něk, něk, jsme dělali už několikrát, téměř každý rok, každý rok dojdeme ke stejným závěrům, eh, každý rok vycházíme přitom ze zprávy účetního dvora Eh, víme, že tyto závěry jsou velice často kritické. Vždy eh, přicházíme se stejnými doporučeními a i v tomto parlamentu, když eh, hovoříme o nové zemědělské politice, tak se chováme opět jako ten příslovečný osel, který milionkrát kope do stejného kamene. Uh, takže já sám jsem trošičku už eh, až cynický, bych řekl. Proč vlastně pořád formulujeme nějaká doporučení, kterými se vůbec neřídíme? Já nevím, ale možná, že bychom v tom měli pokračovat, měli bychom ty věci daleko více zdůrazňovat a to hlavně ve, eh, na půdě zemědělského výboru. Mám několik doporučení. Eh, některá tato doporučení jsou mimořádně jednoduchá vlastně E, a sice, že ta podpora musí skutečně e, se dostat k tomu aktivnímu zemědělci a že způsobilost by měla být naprosto jasně definována. E, v, té, v tom návrhu nové zemědělské politiky se tomu věnujeme, ale myslím si, že to stále není dostatečné. Další věc je otázka týkající se Evropské komise a sice ta by se měla postarat o to, že všechna pravidla jsou implementována koherentním způsobem. Uh, jak mezi členskými státy, tak v jednotlivých členských státech, tak abychom zajistili, že všechna ta pravidla jsou implementována stejně. Musíme mít také rovnovážnější rozdělování podpory. Eh, ta podpora by neměla končit pouze ve velkých zemědělských podnicích. A právě do těchto podniků směřuje největší část této podpory. A tím se dostávám ke dvěma posledním doporučením ta, to čtvrté doporučení je to, že komise by měla analyzovat efektivitu eh, toho systému přímých eh, plateb a do jaké míry je to ovlivněno cenou eh, pozemků a některými slabými stránkami a do jaké míry by komise se měla na základě těchto znalostí restrukturovat celý tento systém. Myslím si, že to je systém, jsou ty věci mimořádně důležitá protože do určité e, e, míry to zasahuje do trhu. A moje otázka na komisi je, jestli vůbec je ochotná něco takového udělat a kde vidí možnost využít svých pravomocí, aby něco takového prosadila. A nakonec, a to si myslím, že je to opět to obecné doporučení, Eh, které jsem už formuloval v rámci toho doporučení o přímých platbách, a sice, že stále ještě v té nové zemědělské společné politice nemáme konkrétní cíle, konkré, eh, konkrétní cíle definovány je to největší politika vůbec, do které směřuje největší množství peněz a přitom tady nemáme vůbec propojené eh, finanční prostředky eh, s těmi konkrétně definovanými cíly. Já si myslím, že to je eh, takové otevřené doporučení a já se téměř stydím za to, že ho musím znovu tady přednášet. Děkuji. Gerben Jan. Děkuji. Nezbývá mi, než s vámi souhlasit. Mám tu tři přihlášené poslance, paní Ortiz, pan Gajer a potom ještě paní Kresle, co by koordinátorka za EPP. Takže nejprve paní Ortiz, prosím. A pan Černýky, prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Sdílím se zpravodajem jeho názor k řadě aspektů, které by byly třeba eh, k vyjasnění pro jednotné platby ve 12 nových členských státech, které přistoupily v roce 2004 a 2007. Tato zpráva eh, otevřela velice důležité a závažné otázky. Domluvím, domnívám se, že tento režim, který je přechodný a který měl skončit v roce 2014 nebo v roce 2015, ukazuje, určitý neúspěch. Eh, podle toho, jak to vidím já, eh, tak prostě tady šly pomoci eh, určitým soukromým i veřejným subjektům, které neměly vůbec dočnění s obospodařováním zemědělské půdy. Je třeba zajistit, aby společná zemědělská politika byla koncipována tak, aby pomoci šly skutečně jenom těm, kteří skutečně půdu obhospodařují. Sdílím názor Evropské komise, že dnes pomoc se nemůže prostě dávat nějaké konkrétní produktivní činnosti. Eh, to je také v souladu se Světovou obchodní organizací. Eh, podle pravidel schválených v roce 2003 zahájila komise určitý proces dávání pomocí, ale zavázovala k určitým sektorům a to je dnes skoro nezvratitelné. Myslím si, že třeba poblahopřát si, že reforma eh, společné zemědělské politiky eh, v parlament, projednávaná v parlamentu a na radě eh, projednává situace za vědomí situací, kdy došlo také ke zneužívání a je skutečně třeba, abychom viděli a zaujali negativní postoj k tomu, že někteří příjemci neprávem dostali podporu je třeba, aby byl vytvořen ten seznam, o kterém se hovořilo. E, kromě toho se domnívám, že nové členské státy <clears throat> by neměly očekávat, než vstoupí v platnost nová platná země, společná zemědělská politika 2015, ale měly by daleko dříve začít se změnami. Jak již na to upozornil pán e, z účetního dvora, je třeba, aby se uskutečňovala příhodná opatření, ale zatím ještě nedošlo k velkému pokroku a nelze pokračovat tímto způsobem. Chtěla jsem se zeptat komise, zda tedy je třeba skutečně vyčkávat až do reformy SZP, či co můžeme dělat. Co se týče pomoci, sdílím se s pravodajem jeho názor, že je důležité do budoucna, aby tady bylo integrovaný přístup ke, způsob, placení za způsobilou půdu, aby tato bylo jasně určena. Je třeba, abychom si uvědomili, že režim jednotné platby na plochu eh, měl představovat homogenní přístup a měl být jedním z přístupů reformy SZP pro celek členských států. Nová reforma Eh, počítá s novou podporou mladých zemědělců a eh, zón v nepříznivých oblastech. Domnívám se, že pracovní dokument eh, pana zpravodaje je hodný doporučení, blahopřeji k tomu a domnívám se, že na závěr tohoto dokumentu je tady také hodnocení prvního pilář, pilíře společenské zemědělské politiky. Domnívám se, že komentář pana zpravodaje, podle kterého tento první pilíř zůstává ve režimu jednotné platby na plochu. Děkuji mnohokrát. Děkuji. A nyní pan Gajer. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Děkuji také účetnímu dvoru za velmi dobrou práci. Děkuji také panu zpravodaji. Částečně souhlasím s tím, co řekl pan Gerbrandy, především eh, pokud jde o jeho trochu cynické závěry. Já jsem v Německu učinil zkušenost, která vysvětluje, nebo vysvětluje to, mm, na co se pan Jan ptal. Setkání sociálně demokratických a lidoveckých poslanců Evropského parlamentu eh, se s německými ministry pro zemědělství eh, vyjádřilo stejné otázky, o kterých si hovořil ty. To znamená Evropský parlament versus národní e, úroveň a odpověď, které se nám dostalo, proč tedy tu pomoc nesoustředíme na zemědělce, ale roztříštíme ji mezi subjekty, které mají jen málo společného se zemědělskou činností Odpověď tady byla taková. Ano, kdybychom tak učinili, tak bychom ještě zhoršili německou pozici, což jinými slovy znamená politi- politické řeči, eh, je jedno jak, ale peníze chceme zpět. Ty peníze, které eh, do Evropy platíme, chceme zpátky. To znamená, že jde o to, abychom co možná nejvíce peněz získali zpátky do Německa a je jedno, že tím nenaplňujeme účel, který je předem dán. To znamená, že v tuto chvíli nastává situace, že na eh, straně eh, dárců u těch čistých pláců, je to tak, že tyto země říkají, chceme získat co možná nejvíce ze svých peněz zpět a je jedno, jakým způsobem. to samozřejmě odhaluje specifický postoj a sice to, že nejde v posledku o evropské cíle, a, ale o finanční toky. O tom musíme hovořit naprosto otevřeně. Děkuji, Jenci. A nyní pan Černiky, prosím. Černiky, pan Černiky za ECR. Děkuji bardzo, e, pane předsedající. Děkuji, pane předsedo. A dovolte mi, abych poděkoval panu Brandimu za velmi důležitou a zajímavou zprávu, kterou sepsal. Musím říci, že situace je vážná. Získal jsem z toho dojem, že v tuto chvíli je to takové volání na poušti. Hlas volajícího na poušti. V Polsku existuje přísloví, eh, kdy stařec promlouvá k obrazu a obraz mu neodpovídá. Já mám eh, pocit takového dejaví, když to poslouchám. To, co popsal pan Gebrandy ve své zprávě, popisuje diskuzi, kterou vedeme již dlouhá léta. Mnohokrát jsme formulovali určité varování, ale musím říci, a toto řeknu velmi diplomaticky, že výsledek je velmi chabý. Zároveň mi dovolte, abych řekl ještě jednu věc. Navzdory tomu, co řekl náš host na začátku diskuze, nejde pouze o problém nových členských států. Netýká se to pouze nových členských států, protože podobné problémy jsme zažívali již dříve. Myslím, především zneužívání pomoci. Stačí poukázat na problémy řeckých nebo španělských zemědělců. Je to problém celé Evropské unie, ne pouze nových nebo starých členských států. Myslím si, že je potřeba eh, koncipovat kritéria jasně, transparentně. A nyní budu hovořit jako zástupce zemědělské země. Pokud bychom totiž neměli stanovena jasná přesná kritéria, hrozilo by, že budeme vylívat dítě s vaničkou a že v důsledku toho dojde k omezení objemu finančních prostředků na společnou zemědělskou politiku, což by v tomto eh, okamžiku nebylo vhodné. Děkuji. Děkuji. u dan uh, Děkuji a nyní má slovo paní Grasle. Děkuji a děkuji také účetnímu dvoru za skvělou zprávu, jako vždy. Je to zajímavé, protože je tu eh, popsáno mnoho systémových nedostatků. Děkuji panu Kratánovi. Eh, bylo by pouze velmi dobré, kdybychom eh, ty zprávy dostávali dříve, tak abychom na ně mohli řádně reagovat. Myslím v rámci, té probíhající, v rámci probíhajícího legislativního procesu. Já jsem sama učinila velmi negativní zkušenost, pokud, pokud šlo o to, jak tedy do zemědělského mandátu opět zavést otázku standardu. Jsem příliš optimistická, pokud jde o e, příští období pokud jde o kontrolní zprávy komise. Pokud eh, se mám správně porozuměla, tak tato zpráva ukazuje, že režim SAPS v podstatě brání reformě zemědělství. Původně tomu bylo tak, že tyto, tento režim SAPS sloužil k tomu, aby kompenzoval eh, dopady reformy, ale nyní je to naopak v podstatě brání budoucí strukturální reformě. To znamená, že Eh, na to bychom měli poukázat. Já si myslím, že by bylo dobré, kdyby eh, zemědělská politika byla přenechána trhu. Pokud jsem té zprávě porozuměla správně, tak je to tak, že chyby, které se eh, učinily ve starých členských státech, se nyní opakují v nových členských státech. V Německu je to tak, že zemědělci, které zastupuji, Eh, mají problém s kapitalizací těch, těch, té pomoci. Ten pronajímatel půdy eh, totiž často eh, půdu vůbec neobhospodařuje a pouze přijímá pomoc. To znamená, že je otázka, jak tento začarovaný kruh prolomit. Já bych se vás ráda zeptala, jestli jste schopen nějakým způsobem kvantifikovat, jakou finanční škodu to způsobuje? To je tedy otázka, kterou bych vám ráda položila. Děkuji. Dank Ik uh, kijk eventjes richting uh, Europese Commissie. Děkuji mnohokrát. Teď se tedy podívám ve směru k Evropské komisi. Je tam někdo, kdo by se chtěl chopit slova? Prosím pěkně, představte se, řekněte, kdo jste. Mr. Chairman, my name... Děkuji. Já jsem Tasis Anotis a uh, Mám na starosti přímé platby a předtím jsem byl ředitel oddělení pro hospodářské analýzy eh, na ředitelství pro zemědělství. Eh, v obou těchto funkcích eh, jsem měl na starosti vlastní koncepci a také implementaci tohoto systému přímých plateb, ať už to jednalo o SAPS nebo o SPS. Chtěl bych poděkovat zástupci účetního dvora a také vašemu zpravodaji za to, že vysvětlil některé věci a také za to, že navrhuji eh, doporučení, která podporujeme v tom celkovém kontextu Eh, já tady nejsem proto, abych hodnotil inteligenci osla. Já mám osly rád ostatně, ale chtěl bych říci, eh, že eh, jedna věc je zcela jasná a shodujeme se na tom. A sice, že fakta jsou vždy základem, ale musíme také si ujasnit, jakým způsobem budeme interpretovat, interpretovat tato fakta. Eh, myslím si, eh, že často ta kritika společné zemědělské politiky právě souvisí s tím, jakým způsobem jsou fakta interpretována. Nejprve bych se chtěl věnovat třem otázkám, eh, kde jsme se dohodli na, na doporučení, což se netýká SPS a SAPSu, ale celé zemědělské politiky. To je ta vlastní definice toho aktivního zemědělce a a v zemědělské činnosti jako takové. Myslím si, že není nic jednoduššího, než definovat zemědělce, aktivního zemědělce jako člověka, který zkrátka produkuje. E, otázka je, proč jsme to zatím neudělali tímto způsobem. A já si myslím, že kdybychom tuto diskusi měli ne na tom, v tomto výboru, ale e, e, v jiném výboru, tak okamžitě by se objevila zkrátka Um, Světové eh, obchodní organizace, protože eh, většina těchto věcí eh, souvisí právě s oddělením od té, těch požadavků na výrobu. V těch jednáních vlastně toto vychází z té patové situace, kterou máme při jednáních ze Světovou obchodní organizací. Musíme vzít v úvahu také to, že <clears throat> dobré zemědělské eh, a environmentální stavy eh, často eh, souvisí s podmínkami, které jsou velice komplikované. Když budeme mít novou definici aktivního zemědělce a zemědělské činnosti, tak bychom v tom neměli zapomenout na to, že vlastně bychom že bychom měli ozelenit eh, celou tuto eh, oblast. Eh, to se týká těch povinných opatření, která souvisejí s takzvanými veřejnými statky a soukromými statky. Myslím si, že tento nejjednodušší zezelenění, vlastně ozelenění by potom tak souviselo s těmi dalšími kroky. A to si myslím, že je potřeba, aby se projevilo i v těch jednáních s radou a e, s komisí. Myslím si, že to otázka ozelenění e, skutečně e, je naprosto zásadní pro celou zemědělskou společnou politiku. Musíme vždy zcela jasně interpretovat fakta. Jestliže chceme mít systém, kde distribuce je skutečně rovnoprávná, tak potom to můžeme udělat různým způsobem. Buď e, všichni musí vyrábět to samé a získat za to to samé, všichni mají stejnou plochu e, a stejné využití e, E, této plochy, ale takový svět neexistuje a také to není svět, který bychom chtěli mít, protože my chceme mít tržní zemědělství a chceme umožnit e, přizpůsobení se e, požadavkům tak, jak vyplývají z konkrétní situace ehm, ale chceme být v situaci, kdy expos můžeme věci napravit. A to jsme udělali a myslím si, že právě to stanovení toho stropu je způsob, jak to udělat, zastropování. Eh, ale eh, to souvisí eh, také s tou nemožností modulovat pod úroveň 5000 euro. Jinými slovy, existují způsoby, jak tyto věci můžeme udělat a my jsme to už také navrhli. I když tady jsme se setkali s poměrně velkým odporem členských států, protože struktura mědělství v různých státech je velice různá. Já teď bych chtěl říct si něco, co je naprosto zásadní pro Eh, SAPS. Vždy to bylo koncipováno jako přechodné opatření, protože eh, například eh, jsme neměli v té době k dispozici odkazy na konkrétní půdu a šlo nám o to, abychom se dostali do situace, která by vycházela tedy ze způsobilé půdy. Za druhé jsme to měli, protože jsme chtěli umožnit restrukturalizaci tohoto sektoru eh, v těch nových členských státech a také proto víc než polovina všech těchto peněz vlastně se eh, týkala eh, hlavně strukturálních změn a také rozvoje venkova. Za třetí šlo, šlo nám o to, abychom postupně zvyšovali podporu. Proč? Protože jsme nechtěli deformovat ani trh práce, ani eh, ten trh se zemědělskou půdou. A já bych chtěl eh, zdůraznit jednu věc, eh, to je věc, o které jsme již hovořili často, a to je dopad ceny půdy. Já sám jsem strávil 6 hodin s panem Kretenem z účetního dvora, když jsme se před několika lety setkali a když jsme hovořili o hodnocení dopadu a bylo to v rámci tedy těch diskusí o kontrole stavu. Eh, myslím si, že eh, je třeba vycházet z analýzy. Zjistili jsme, že 50 eh, půdy je pronajímána. V některých státech je to 20%, v jiných 80%. My jsme provedli potom externí studii trhu s půdou a otázka je, proč jsme k tomu přistoupili. Proč? Protože jsme věděli, že eh, ten, ten největší plus nebo to největší aktivum, které zemědělci mají, je právě pozemek, je právě půda. A proto jsme chtěli, eh, uvědomili jsme si totiž, že se ta situace liší v jednotlivých státech a že ne všechny dopady jsou tak jednoduše vysvětlitelné, jak se to zdá. Legislativa týkající se trhu s pozemky se také velice liší mezi členskými státy a my jsme na základě našeho návrhu chtěli, aby toto všechno bylo za to v úvahu. Chtěli jsme eh, zdůraznit ten fakt, že Eh, do té míry, do jaké členské státy vycházejí z racionalizace, mohou být neutrální ve vztahu eh, k ceně eh, půdy, ale to je věta, věc velice komplikovaná. My chápeme ty obavy, které lidé vyjadřují, ale chtěli bychom říct ještě jednou, že už celá léta toto vlastně vychází, z toho vycházejí veškeré naše uh, Eh, úvahy a my v současné době jsme připraveni vysvětlit komukoliv eh, ty závěry, ke kterým jsme došli. Na závěr bych chtěl říci, že je potřeba také mít na paměti to, že ty různé prvky eh, toho, co již bylo realizováno, realizováno při té současné společné zemědělské politice, se věnují hlavně jedné věci. Týká se to státní podpory. Kdy bychom měli mít tak tu podporu tam, kde trh selhává a jakým způsobem selhává trh, jednak ve vztahu k životnímu prostředí. E, tady je potřeba také zlepšit zacílení té podpory. E, ten trh selhal eh, v tom smyslu, že cena velice eh, často neodráží situaci na trhu a je také pod eh, externím vlivem a jiných makroekonomických faktorů. Kromě toho ale musíme se také věnovat potenciálním politickým selháním a myslím si, že opravdu v této souvislosti je důležité to správné zacílení. Je potřeba provádět redistribuci této podpory Eh, která představuje eh, naprosto zásadní pilíř té reformované společné zemědělské politiky eh, je potřeba také zavést monitorovací systém, který bude vycházet z konkrétních ukazatelů, které nám umožní každoročně monitorovat to, jak se věci vyvíjejí. Abych tedy to zakončil, pane předsedo, my bychom chtěli poděkovat jak zástupci účetního dvora, tak zpravodaji Eh, za jejich práci, ve které eh, se eh, věnují těm základním věcem nové reformy společné zemědělské politiky, ale já si myslím, že bychom měli skutečně se zamyslet nad tím, jestli bychom neměli věnovat více času tomu, abychom si lépe rozuměli a abychom si byli schopni definovat všechny ty rozdílné názory, tak abychom se dostali jednou ke společně sdílnému cíli. Děkuji vám. Dank u wel. Děkuji mnohokrát <clears throat> za tyto vaše poznámky. To bylo velice zevrubné stanovisko. Eh, teď se zeptám pana Kretáno, jestli chci ještě zareagovat na to, co řekli kolegové a kolegové z komise. Není-li tomu tak, dostane slovo pan zpravodaj. Děkuji, pane předsedo. Budu velmi stručný. Děkuji kolegům za podporu, kterou vyjádřili mé, mému návrhu zprávy. Je to velmi pozitivní, velmi to vítám a rád bych se soustředil na to, co nám tady řekla Evropská komise. Já samozřejmě chápu to, co máte na srdci. V několika bodech máte pravdu. Nicméně, domnívám se, že tady přehlížíme ten všeobecný problém. My jsme vytvořili monstrum, společnou zemědělskou politiku, která by se vyvíjela po celá desetiletí. Vytvořili jsme monstrum, já nevím, kolik má hlav. Čas od času jsme některou ze hlav utěli, ale eh, ty hlavy zase dorůstají. A já si myslím, že e, tento parlament vytváří ještě další hlavy, když do budoucna bude diskutovat o společné zemědělské politice. Já si tedy myslím, že to monstrum je tak obrovské, že je takřka nemožné s ním bojovat a že bychom tudíž měli vytvořit naprosto novou politiku, což je e, e, tedy věc, kterou jsme měli udělat už dávno. Pokud jde o to, co řekla Evropská komise, Musím říci, že Evropská komise byla poměrně e, odvážná v tom, že se snažila z té současné obludy, nebo té současné obludě e, uříznout mnoho hlav. Pokud jde o to ozelenění, já nevím, kolik jich bylo na počátku, nyní jsou tedy tři. Nicméně víme, že pokud jde o členské státy a pokud jde o většinu v tomto parlamentu, tak kritéria, na základě kterých dostáváte pomoc jako zemědělec, to je ta hlavní věc. Eh, ne, pardon, není to ta nej, nej, eh, hlavní věc, hlavní věc jsou politické záležitosti. Jde o to, aby ta pomoc byla vyplácena jednoduchým způsobem a proto potřebujeme eh, jasná kritéria. Čím jednodušší kritéria, tím snažší bude pomoc vyplácet. Nicméně my jsme tedy vytvářeli ještě složitější systém a více hlav té obludy. Pokud by to monstrum nemělo být tak monstrózní, tak se nám to pravděpodobně, tato snaha se pravděpodobně mine úspěchem. Já vím o těch problémech zpětých eh, s VTO. Eh, eh, diskutoval jsem o tom s panem komisařem. Ptal jsem se ho, jestli o tom diskutoval v Ženevě, jaké by mohly být ty limity, jaké by mohly být ty možnosti. A on řekl, ne, nediskutovali jsme o tom. To znamená, že komise nebyla tak odvážná, jak by byla bývala mohla být a e, diskutovat s VTO definici aktivního zemědělce. Pokud jde o selhání trhu, tak máte naprostou pravdu. Dochází e, k velkému selhání trhu, nicméně tím, že vytváříme toto monstrum, zorganizovali jsme něco takovou, takový stav, kvůli kterému ten zemědělský trh v Evropské unii selhává jako celek. Možná, že je to dáno tím, že jsem liberál a že tady upřednostňuji trh, ale já si myslím, že eh, kdybychom měli reformovat SZP, tak bychom měli vytvořit liberálnější, zelenější SZP. A to se nám v tuto chvíli bohužel nedaří. To je v tuto chvíli všechno, pane předsedo. Myslím si, že poučení z této zprávy Evropského účetního dvora je jasné. Pokud jde o to, co řekla paní Gresle, tato zpráva přišla poté, co jsme tady v prvním čtení rozhodli o společné zemědělské politice, ale eh, v minulých letech jsme těchto zpráv zažili několik. Eh, takřka každodenně se nám dostává stejných argumentů od eh, Evropského účetního dvora. Ano, mohli jsme ho použít i tady v parlamentu. Já s vámi souhlasím, sdílím vaši kritiku, pokud jde o výbor pro zemědělství, já mám stejný problém ve své vlastní frakci, ve své vlastní politické skupině, to musím přiznat. Nemohu říci, že jsme o tom nevěděli, věděli jsme o tom, ale nejednali jsme dostatečně. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Nezávisle na obsahu, který jste tady uvedl, tak jste vlastně také eh, našim kolegům eh, dal nizozemské přísloví, že ozel dvakrát neklopítne o stejný kámen. A nyní dám tedy eh, předávám vedení našeho zasedání panu Tojerovi. Uděláme krátkou přestávku, než se posadí a budeme hlasovat. Ja, guten Morgen, lieb... Jasné, dobré dopoledne, milé kolegyně, milí kolegové. Teď se dostáváme tedy k hlasování. First of all, I would like to invite everybody. Nejprve dovolte, abych eh, vás požádal, abyste si eh, přeskoušeli, jestli funguje elektronické hlasování. Eh, takže teď pouze pro kontrolu. Prosím, abyste použili své elektronické karty. Funguje to? Ne, zatím ne. Tak ještě jednou zahajuji to kontrolní hlasování. Teď bych rád skončil to, tu, tuto kontrolu. Takže počkáme ještě chvilku, až se všichni připraví. Nejprve budeme hlasovat o boji proti daňovým podvodům, daňovým unikům a daňovým rájům. Je to bod 7. Spravodajem je Bart Stes. Pardon? Mohu zahájit hlasování? E, nejprve tedy odstavec 1, pozměňovací návrh 1, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, je to přijato. E, druhý pozměňovací návrh, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, pojďme si to překontrolovat elektronicky, zahajuji elektronické hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. A tento návrh je zamítnut. Teď pozměňovací návrh 3. Kdo je pro? Kdo je pro třetí pozměňovací návrh? Kdo je proti? Kdo se zdržel? To je schváleno. Pozměňovací návrh 4. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? To je schváleno. Pozměňovací návrh 5. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Pojďme si to překontrolovat elektronicky. Pozměňovací návrh 5. Zahajuji hlasování. Končím hlasováním. A tento pozměňovací návrh je zamítnut. Teď pozměňovací návrh 6. Ano, musíme hlasovat i o tomto pozměňovacím návrhu. Kde pro, kde proti. Kdo se zdržel, to je zamítnuto. Pozměňovací návrh 7. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 11. Pro? Proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 9. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? To je schváleno. Teď pozměňovací návrh 8. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Pozměňovací návrh 10. Kdo je pro? proti, kdo se zdržel, schváleno. Teď poslanecí návrh 12, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 14, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, to je zamítnuto. Pozměňovací návrh 13, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, to je přijato. 15 pro, proti, kdo se zdržel, přijato. 17 pro, proti, kdo se zdržel, zamítnuto. Teď poslanecí návrh 16, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. To si překontrolujeme. Pozměňovací návrh 16, zahajuji elektronické hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Tento návrh je přijat. Teď pozměňovací návrh 18, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Eh, schváleno. Kdo je 19 pro, proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 20. 20 eh, je to odstavec 9. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 21. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Přijato 22 pro, proti,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 zamě, zamítnuto. Poznací návrh 25. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? To si také překontrolujeme. Poznací návrh 25. Elektronický. Elektronicky hlasujeme. Všichni hlasovali. To je schváleno. Pozměňovací návrh opět ústní B. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel, to je přijato. Pozměňovací návrh 26, kdo je pro, kdo je proti, schváleno. 27, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, schváleno. 28, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, schváleno. 29, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, schváleno. Pozměňovací návrh 30, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, přijato 231 pro, proti, kdo se zdržel, to si překontrolujeme elektronicky, pozměňovací návrh 31, hlasujeme elektronicky, končím hlasováním, je to přijato, teď pozměňovací návrh 32, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, přijato 33, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato 30, 4, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, to si překontrolujeme. Hlasovali všichni, končím hlasování. To je přijato. A teď eh, návrh stanoviska jako celé, jako celek zahajujeme elektronické hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasováním. Zcela jasně přijato, takže můžeme přejít k dalšímu hlasování. Eh, v každém případě jde o návrh pana Skila Kakisiho eh, o Evropském fondu pomoci nejchudším osobám. Pozměňovací návrh 17. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato.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 je to přijato. 28. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. A nyní budeme hlasovat unblock o pozměňovacích návrzích 29, 30, 31 až 16. Kdo je pro? Eh, kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 34. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zkontrolujeme to. Pozměňovací návrh 34, hlasování je zahájeno. Hlasování je u konce. Je to přijato. Většinou jednoho hlasu. Pozměňovací návrh číslo 3, kdo je pro? Omlouvám se. Ano, děkuji. 35, kdo je pro? proti, zdržel se, přijato. 36, kdo je pro, proti, zdržel se, zkontrolujeme to. 36, hlasování je zahájeno. Hlasovali všichni. Hlasování je u konce. Je to zamítnuto. Čtyřka, kdo je pro? proti, zdržel se přijato 37, kdo je pro, proti, zdržel se přijato 38, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnuto 39, kdo je, to, to, o tom nebudeme hlasovat, e, nyní hlasování Unblock 18, 40, 42, 43, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, bylo to přijato. Pozměňovací návrh 41, kdo je pro, kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Kdo je pro? 44, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, zkontrolujeme to. Takže 44 elektronické hlasování, které zahajuji. Hlasovali všichni, hlasování je u konce. A je to zamítnuto. 45 kauté. Nebudeme hlasovat nyní. Pozměňovací návrh 6, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zkontrolujeme to, takže pozměňovací návrh číslo 6, hlasování je zahájeno, hlasování je u konce a je to přijato. 46, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, je to přijato. Pozměňovací návrh 47, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato 48, 5 48 a 5, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, přijato. Není pozměňovací návrhy 7, eh, eh, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. O pozměňovacím návrhu 49 hlasovat nebudeme. Pozměňovací návrh 8 a 50, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 9, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, eh, zkontrolujeme to. Takže pozměňovací návrh 9, hlasování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 a nyní tedy 54, 55, 56. Pozměňovací návrh 11 byl přijat, to znamená, že nemusíme o těchto uvedených pozměňovacích návrzích hlasovat a můžeme pokračovat ústním pozměňovacím návrhem eh, k návrhu 57. Eh, to znamená, že místo 28. února tam bude 30. duben. Kdo je pro tento ústní pozměňovací návrh? Je to pozměňovací návrh 57. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Je to jednoznačně zamítnuto. Pozměňovací návrh 12. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh 58. Kdo je, pro, kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 59. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 60. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 13. Kdo je pro? Kdo, kdo je proti? Nikdo. Dobře, kdo se zdržel, je to jasně přijato. Jedna, kdo je pro? Proti, zdržel se, přijato. Dva, kdo je pro? Proti, zdržel se, přijato. Patnáct. pro, proti, zdržel se. Přijato. A nyní budeme elektronicky hlasovat o návrhu stanoviska jako celku. Zahajuji elektronické hlasování. Hlasovali všichni, hlasování je u konce a bylo to přijato jednomyslně. Děkujeme a blahopřejeme oběma zpravodajům, oběma autorům. To tady bylo všechno k hlasování. Děkujeme a můžeme pokračovat. Děkujeme sekretariátu za veškerou pomoc s hlasováním. A nyní se pojďme podívat na další téma. Je to bod číslo 9 našeho pořadu jednání, výroční zpráva za rok 2011 o ochraně finančních zájmů Evropské unie, boj proti podvodům. Spravodajem je pan Derek Wong a pokud chce, může se chopit slova jako první. Dereku, chceš si vzít slovo? Dobře, máš slovo. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Chtěl bych na úvod eh, říci, že podvody v Evropské unii je eh, téma velice aktuální a to nejen na půdě tohoto výboru, ale eh, <clears throat> například bych mohl vás odkázat na zprávu naší horní sněmovny, která také se zabývá touto otázkou. Eh, řek, dovolte, abych na úvod řekl několik obecných eh, závěrů. Smyslem tohoto návrhu je podívat se na to, jakým způsobem Eh, existuje, do jaké míry existuje riziko, že naše prostředky budou zneužity. Jinými slovy, zabýváme se eh, rozsahem možných podvodů ve vztahu k našemu rozpočtu. <clears throat> Toto je zodpovědnost nejen komise, ale je to také zodpovědnost jednotlivých členských států a asi víte, že v této velice obtížné ekonomické a finanční situaci je mimořádně důležité, abychom udělali všechno pro to, abychom zabránili těmto podvodům, tak abychom skutečně měli zajištěný výběr peněz, který nám zajistí další pracovní příležitosti a růst. Eh, eh, chtěl bych také říct několik slov o zprávě PIV komise. V té eh, zprávě jsme si všimli, že nesrovnalosti Eh, se snížily asi o 35 ve srovnání s rokem 2010, přičemž ten finanční dopad je eh, nižší asi o 30 což je velice dobré. Na druhé straně ale uvidíte v této zprávě, že tady jsou vyjádřeny určité pochybnosti, jestli tato čísla fakticky odpovídají tomu, jak to ve skutečnosti vypadá, protože ta čísla eh, jsou možná zdeformována, protože existují různé metody eh, výkaznictví v různých členských státech. Některé členské státy eh, mají poměrně vysoká čísla, v jiných členských státech naopak jsou čísla velice nízká a dokonce v některých státech vůbec žádné nesrovnalosti nebyly zjištěny, čili to představuje obrovské rozdíly a já si myslím, že je potřeba se tomu věnovat. Kromě toho se ve zprávě také díváme na otázku výdajů. E, co se týče výdajů, myslím si, že asi víte nebo znáte některá ta čísla, která jsou uvedena e, v této zprávě. 80% zpravují členské státy. E, tady pochopitelně jsou opět určité rozdíly podle účetního dvora. Eh, je výskyt těchto podvodů nižší na 0,2 Co se týče individuálních eh, finančních pro, eh, programů, tady bych mohl uvést několik příkladů, například ze zemědělství kde to procento opět se liší v jednotlivých členských státech. Já se ve zprávě zmiňuji také o těch zemích, kde tato čísla jsou mimořádně nízká, to znamená, eh, jedná se opět o výskyt podvodu eh, v sektoru zemědělském. Co se týče politiky soudržnosti, opět situace je velice podobná. V některých zemích nejsou vůbec žádné srovnalosti nebo velice nízký výskyt, v některých naopak vysoký. Já bych byl velice rád, kdyby komise se podívala na to, jaké jsou důvody tohoto stavu. Dále bych eh, velice eh, stručně se zmínil o eh, předpřístupové situaci tady došlo o to, že i zde bychom mohli snížit výskyt podvodu. Co se týče příjmu, tady bohužel Eh, co se týče příjmové stránky, té se často nevěnujeme, ale myslím si, že to je mimořádně důležitá otázka. My víme, že jeden bilion euro se ztrácí eh, v důsledku eh, daňových úniků a také snižování daňového základu. To jsou věci, které jsou mimořádně důležité a je potřeba tomu věnovat příslušnou pozornost. Ve své zprávě se dívám také na další otázky týkající e, se například pašování cigaret, týkající se také e, vyhýbání se e, dani z přidané hodnoty myslím si, že je potřeba obrátit se na ženské státy, aby skutečně se postarali o to, aby tyto věci byly příslušným způsobem vykazovány. Eh, existují různé kontrolní eh, mechanismy, které používají různé členské státy a opět je potřeba, abychom eh, se pokusili o určitý uniformní nebo jednotný přístup k těmto věcem, jak budeme vykazovat právě tyto podvody v oblasti výběru daní. <clears throat> Já se domnívám, že každý členský stát má svůj vlastní zájem na tom, aby tyto věci řešil v, té, v tom návrhu zprávy také vyzývám k tomu, abychom přijali určitá opatření, která by zabránila těmto, tomuto podobnému chování, například um, uh, hovořím o tom, jaká je škoda, že došlo k prodlevě, co se týče zavedení toho moderního kodexu celního, um, protože uh, a kromě toho hovořím také o tom, že je potřeba odblokovat eh, ta opatření, která by měla řešit také situaci eh, ve výběru DPH. Eh, Co se týče pašování cigaret, tady přicházíme asi o 10 miliard euro každý rok a myslím si, že komise má akční plán proti právě pašování cigaret z východu. Myslím si, že bychom neměli z politických důvodů z, e, nějakým způsobem zdůrazňovat e, výskyt podvodu, ale přesto si myslím, že to pod, patří k velice aktuálním problémům a myslím si, že je potřeba tyto věci řešit. Velice se těším na připomínky kolegů a také se těším na prodiskutování našich, po, vašich pozměňovacích návrhů, které se předložili. Děkuji. Thank you very much. Děkuji. Děkuji panu zpravodaji. A nyní dám slovo komisi, pakliže si to bude přát. Generální ředitel Olafu byl také pozván na toto zasedání. Sdělil nám, že přijde s menším spožděním, proto mi dovolte, abych dal nyní slovo komise, pakliže si to tedy bude přát. Pane Krafte, děkuji, pane předsedo. Z Olafu eh, v současné době eh, jsme nic nedostali. My nemáme žádné připomínky k návrhu pana zpravodaje. Děkuji mnohokrát. Děkuji. Takže teď budou mít slovo členové výboru, nejdřív pan Sýbart. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Chtěl bych poděkovat kolegovi Darekovi. za podrobný návrh zprávy a za precizní pojmenování problematiky. Já jsem byl kdysi sám zpravodajem k této otázce a mohu sám konstatovat, že jsme nedospěli k žádnému velkému pokroku. Od roku 2010 dostává Evropský parlament žádné vhodné informace od členských států k této otázce. Již bylo řečeno, že členské státy by měly být vyzvány komisí, aby tyto informace poskytovaly. Domnívám se však, že komise sama nese odpovědnost za tuto záležitost. Existují určit nejrůznější databanky, eh, které slouží eh, k používání, eh, k informacím o používání daňových peněz. Co se týče pašování cigaret v mé zemi, je na snadě, že každé čtvrté balení, každý čtvrtý balíček cigaret, který je prodaný v Litvě, je pašovan. Ta pati problema, kad valstybės narės matomai... E, tato opatření nejsou dostačující, která se doposud realizovala. E, proto můžeme také ze zprávy e, konstatovat, že členské státy nedaly dostatečné informace nebo vůbec žádné, mohu to jedině opakovat, Stejně tak jako v posledním roce by komise měla mm, stanovit nějaký jednotný systém eh, v souvislosti s, eh, s poskytováním informací. Tento systém by měl mít 15 bodů a během eh, definovaného období by všech 28 členských států mělo poskytnout všechny nezbytné informace příslušným úřadům. Tímto způsobem bychom mohli dospět k pokroku a vidět pokrok, nebo ho tady nevidět. Ehm, komise, a to bych tady rád zopakoval, by měla převzít odpovědnost za to, za neposkytování informací ze strany členských států. Děkuji vám a nyní Monika Makovej. Thank you, president. Uh, Děkuji, pane předsedo. Já eh, jenom zapakuji, že v roce 2011 bylo eh, zaznamenáno 1230 eh, nesrovnalostí a ten finanční dopad se zvýšil o 37 To e, těch 1230 e, nesrovnalostí e, představují pouze jakýsi vrchol ledovce. To je tedy alespoň můj pocit, když jsem si přečetla tu zprávu, kterou zveřejnila Horní sněmovna Velké Británie, o které také hovořil zpravodaj. E, myslím si, že všichni bychom tuto zprávu si měli přečíst a tyto věci vzít v úvahu. Čili jeden z těch závěrů je ten, že ta, ty údaje, které máme k dispozici ze členských států, jsou omezená a nejsou příliš spolehlivá. Eh, což se promítá i v celkové statistice eh, Evropské unie. Další věc, o které bych se chtěla zmínit, bych chtěla říct, že Francie, Německo, Velká Británie eh, mají poměrně nízký výskyt těchto nesrovnalostí v zemědělském sektoru. Ve Francii nedošlo vůbec k žádnému výskytu podvodu v oblasti soudrž- politiky soudržnosti. Komise to nevysvětlila protože ty členské státy, kterých se to týká, eh, nepředložili žádné informace, které by tento stav vysvětlili. Takže opět já to, to považuji za nedostatek. Co se týče eh, usvědčení těch jednotlivých případů z podvodu, tady se to zvýšilo na 80%, ze 40% eh, ten rozdíl je poměrně velký a ukazuje to také, že soudní spolupráce eh, je posílena, že ty trestní systémy by měly být harmonizovány a že bychom to měli také zohlednit v legislativě Evropské unie a že bychom se také měli dívat na ty peníze a jak je získat zpátky. Eh, myslím si, že v této souvislosti je důležitější konfiskace, než posílat lidi do vězení. Eh, myslím si, že nejdůležitější skutečně je získat zpět ty peníze, které byly fakticky ukradeny, ukradeny daňovým poplatníkům. Kromě toho bych eh, ještě chtěla říct si něco o Olafu. Olaf skutečně Eh, v současné eh, době se snaží vypracovat zprávu o nákladech na korupci eh, v různých sektorech, například ve stavebnici a podobně. Ta studie se týká sedmi členských států. Já se velice těším na výsledky této studie, protože je to věc velice důležitá. Je důležité, abychom měli k dispozici skutečná čísla, čísla, která vlastně tyto věci potvrzují daleko více než slova a ukazují nám, jak obrovskou škodu to může způsobit. That's... because I said corruption. No, že protože jsem použila slovo korupce, tak to začalo takhle, spustil ten pola, poplach. This was the plan cannot make the meeting with the supervisory committee. Nice plan. It's incredible. Really incredible. It's uh, interesting. It's finished. We will, finished. We will check the situation. My nejprve překontrolujeme, o co jde. Ale nechceme tady schořet, říká tam někdo. Někteří členové výboru eh, se domnívají, že by to nebylo až tak eh, překvapivé. kdyby dnešní naše schůze byla eh, vystavena sabotáži, ale nejdřív si to ověříme. Ne, budeme pokračovat, teď budeme pokračovat, já se omlouvám paní Makovej, budeme pokračovat, jdeme to zkontrolovat, ale jestli je to, jestli, jestli je to vážné, tak musíme všichni odejít, to je pravda. Is the spirit of Mr. Kessler. <laughs> okay. Monika Makovej. Um. Moniko? Zdá se, že jsme skutečně v urgentní situaci. Chtěla bych pouze jednu věc ještě říci, a sice, že transparentnost, a co se týká eh, transparentnosti příjemců finančních prostředků od Evropské unie chtěla bych vyzvat komisi, aby skutečně udělala všechno, proto už jsem to také udělala, zatím se nic nestalo. Takže transparentnost v každém členském státě, eh, to se týká hlavně příjemců v jednotlivých členských státech a to je ode mě všechno. Já, vielen Dank. Děkuji mnohokrát. Teď se hlásí Inge Gressle, prosím pěkně. Já mám otázku která se týká jednoho rozhodnutí komise ze 27. října 2012, kde byl formulovan požadavek na NGO. Jednu, jedná se o no, přes 340 tisíc eur a to se ukázalo v šetření OLAFu a ombudsman také nařídil určité šetření, to bylo ukončeno v březnu 2013 a e, příslušné číslo OLAFu mám k dispozici, kde ombudsman konstatuje, že e, vlastně odraz tohoto požadovku není e, podle práva, protože by bylo nutno tuto pohledávku vyžadovat a ta nevládní organizace eh, pracovala v Brazílii. A tato nevládní organizace, prostě ne, nebylo možno konstatovat, kdo vede tuto nevládní organizaci, i když by to bylo bývalo velice snadné, kdyby dáma, která ji vedla, a která zaujala také velké místo jako předsedkyně a místo předsedkyně. Já bych ráda věděla, proč komise prostě odmítla toto sledovat a proč to Olaf také nesledoval. I když by bylo bývalo snadné konstatovat tu záležitost, byla bych bývala měla ráda odpověď komise na toto rozhodnutí ombudsmana eh, v souvislosti s tímto požadavkem. Děkuji. Děkuji a teď kolega Skilakakis, prosím pěkně. Děkuji, pane předsedo. Nejprve mi dovolte, abych poděkoval eh, panu zpravodaji. Myslím si, že odvedl skvělou práci. Upozornil na věci, které jsou jasné, ale někdy je eh, potřeba odvaha k tomu, abyste eh, popsali jasné věci. Nyní ke konkrétním věcem Máme 26 milionů lidí, kteří pracují v zemědělství. A tento sektor je podporován vysokým množstvím finančních prostředků. Máme tady pouze 139 nesrovnalostí v oblasti zemědělství ve smyslu podvodu. A já se domnívám, že pokud ta skupina šla do jedné evropské oblasti a zvolila si, dejme tomu, 2000 eh, lidí, tak by tedy a podle mě by určitě našla pouze mezi těmi 2000 zemědělci 139 nesrovnalostí. Počet lidí, kteří eh, uvádějí, že podplatili úředníka vlády eh, ve členském státě EU za rok. Tento počet lidí, který eh, se získal ve výzkumech veřejného mínění, to znamená počet lidí, kteří v rámci výzkumu veřejného mínění uvedli, že podplatili nějakého úředníka, je 20 milionů ročně, více než 20 milionů ročně. To znamená, že tu je více než 20 milionů úplatků ve veřejném sektoru. Z zvláštních důvodů je to ale tak, že tyto úplatky se netýkají evropských fondů. Máme tu pouze 1100 úplatků 1100 eh, nebo 1230 eh, nesrovnalostí klasifikovaných jako podvod. Jaká je ale skutečnost, jaká je realita? It has a regularity, eh? eh. Začíná to být pravidelné, nicméně my nemáme možnost zjistit, co se děje. Já už jsem dlouhá léta říkal, bohužel tu není zastoupen Olaf, ale já jsem dlouhá léta říkal, že Olaf pouze vyšetřuje eh, tu skutečnost po oznamování. Po té, co to nějaký oznamovatel oznámí. To znamená, že Olaf se zabývá tím, co se k němu dostane. Pokud členské státy říkají, že nemají žádné podvody v politice soudržnosti a že mají 65 e, milionů obyvatel, 65 milionů občanů, jak tomu můžete věřit? Co tady máme dělat? Já si myslím, že rychle potřebujeme nějaký nezávislý způsob, jak měřit podezřelé, podezřelé podvody v rámci evropských fondů. Tak, abychom mohli zjistit, jestli to, co zachytíme našimi mechanismy, odpovídá skutečnosti. V trestně právní vědě existuje uh, pojem výzkum uh, oběti. To znamená, že my se v podstatě nespoléháme na to, co lidé říkají policii a co nám potom policie předá jako statistická data. Musíme mít nějaký nezávislý způsob, jak zjišťovat, co se dělo těm e, obětem. Měli bychom se ptát samotných obětí. To znamená, že bychom měli e, zařídit nějaký způsob v další fázi komise, kdy tady vznikne vlastní iniciativa o podvodu. Měli bychom tedy iniciovat nezávislý způsob měření míry podvodu založený na tázání, na průzkumu. A pokud se nám to podaří, tak by se nám mohlo podařit zjistit, jak vypadá skutečnost. Pokud nevíte, jaká je skutečnost, nemůžete ji nějak změnit. Děkuji. Ja, vielen Dank. Ähm, Děkuji mnohokrát, pane kolego Skilakakis. Eh, personál právě zjišťuje, co znamenal ten zvuk, ale pravděpodobně nic dramatického. Asi se jednalo o technický defekt. A teď bych se rád zeptal komise, zda chce tedy k otázkám něco říct a zareagovat. Komise, pane Kraft. Děkuji, pane předsedo. Omlouvám se, že tady není zastoupen Olaf, ale budeme, řekneme jim všechny vaše otázky a oni vám potom poskytnou písemnou odpověď. Pokud jde o otázku týkající, nebo vzne, znesenou na komisi, um, jde o finanční úpravy a zpětné vrácení, rád bych vás upozornil na poznámku 6 výroční zprávy. Tady popisujeme, co děláme pro to, abychom chránili evropský rozpočet. Tam najdete veškeré informace, které se týkají jednotlivých členských států, toho, co v tomto ohledu komise učinila a tak dále. Váš výbor se také ptal na spolehlivost informací, které nám poskytují členské státy. O této otázce jsme diskutovali již včera při eh, našem slyšení a musím říci, že tam jasně zaznělo, že často je to tak, že informace, které dostáváme od členských států, nejsou kompletní a spolehlivé. My na tom pracujeme. Je to otázka výkaznictví a také jde o to, že v jednotlivých členských státech platí různé politiky. Kromě toho e, v tomto kontextu tedy e, uplatníme finanční korekce, tak abychom mohli působit na členské státy, aby nám eh, posílali spolehlivější informace. Pokud jde o, to, eh, o ten konkrétní případ, o kterém hovořila paní Gressler, Gressle, omlouvám se, já neznám ten kontext, neznám důvody, které vedly k tomu rozhodnutí. Budu to podrobně analyzovat a následně vám tedy poskytnu písemnou informaci o tom, co se skutečně stalo. Děkujeme nevíme, eh, Nevíme, kde je v tuto chvíli pan generální ředitel Kesle. Eh, v každém případě eh, se ho potom zeptáme, jestli se k tomu chce vyjádřit. Milí kolegové, milé kolegyně, máte k tomu nějaké další připomínky? Vypadá to, že ne. To znamená, že dám ještě jednou slovo panu zpravodaji Rád bych upozornil, že lhuta pro předkládání pozměňovacích návrhů k návrhu zprávy je 25. dubna eh, tohoto roku v 9 hodin nebo ve 12 hodin. Dobře. V každém případě o tom budeme hlasovat 27. května roku 2013. Derek, chceš se ještě jednou chopit slova? Ano, velice stručně, pane předsedo. Myslím si, že pan Balcica, paní Makovoj eh, se zmínila o řadě věcí, například paní Makovoj eh, Eh, hovořila o tom, že má určité pochybnosti o té snížené mm, výskytu eh, podvodné činnosti a tak dále, čili jakým způsobem se to měří, jestli ty nízké úrovně, jestli skutečně jsou takto nízké ty stavy a nebo jestli to souvisí s dalšími eh, problémy, které existují v jednotlivých členských státech, které například nevykazují ty jednotlivé konkrétní případy nebo to nedělají způsobem důsledným. Pan Balčikis také eh, hovořil o pašování tabáku a cigaret. Eh, já jsem se zmínil o tom akčním plánu komise. Eh, řekl jsem, že vítáme tento krok, ale že je potřeba ho také implementovat. Náš výbor vyšle delegaci do Kaliningradu, kde bychom se chtěli přesvědčit o tom, jak ta situace vypadá. Dále, co se týče těch čísel, čísel týkajících se těch nesrovnalostí a těch úplatků, já ve své zprávě se eh, zmiňuji o tom ve třech odstavcích, eh, eh, tam, kde hovořím například o úloze OLAFu a o další věci, které tady zazněly. Každopádně bych chtěl říct, že velice děkuji za připomínky a těším se na další spolupráci s vámi. Mm-hmm. Eh, Dobře, dámy a pánové, kolegyně a kolegové, viděl jsem, že paní Hofmanová z Olafu uh, už je tady. Znáte také složku, v podstatě tedy přišel, k nám měl přijít prohovořit generální ředitel. Už jsme pokročili v našich eh, jednáních, ale pakliže z vašeho pohledu chcete něco říci k tomu návrhu, tak bych vám dal slovo, paní Hopmanová, prosím. Já vielen Dank. Eh. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Promiňte to spoždění, s ním jsem dorazila. O zprávě už se diskutovalo a pan Kraft eh, už pár poznámek udělal a otázky, které zazněly, samozřejmě zodpovíme písemně. <clears throat> Chtěla jsem eh, učinit jenom obecnou poznámku. My jsme velice spokojeni se zprávou pana Volna. Je to velmi konstruktivní zpráva, která upozorňuje na slabiny, ale eh, upozorňuje i na eh, zlepšení a předkládá zajímavé konstruktivní nápady, na které bychom se měli podívat. Velice si vážíme toho, že nás že parlament eh, eh, dělá eh, k článku 320. vždycky čl, zprávu a velice si toho vážíme. Chtěla jsem ještě poznamenat na to, promiňte, já jsem trochu učíkala, tak jsem ještě trochu <laughs> zadýchaná, Pan Vorn, eh, zpravodaj, velice jasně eh, také definoval odpovědnost členských států eh, ve zprávě o nesrovnalostech, že to je právě v zodpovědnosti členských států. My bychom velice chtěli pomoci při tom, aby se ta zde situace zlepšovala. I nadále se budeme snažit za komisi a Olaf je za to příslušný, abychom ještě silněji diferencovali mezi podvody a nesrovnalostmi, aby koncepce byly jasnější. A přesto je jasné, že i nadále máme velké problémy, abychom konstatovali podvod jako takový. Prostě o to ten pokus eh, to definovat tady existoval už dlouho, ale máme tady prostě číslo, ne, ne, taková ta temná čísla, není, nám, není v tom úplná jasnost. Co se týče nařízení Olafu, to by tady o Olafu to by velice pomohlo. Jak víte, eh, tak eh, máme předpis, který eh, obsahuje informa- povinnost poskytování informací členských států. A to by nám velice pomohlo jsem velice vděčná za tuto zprávu, pane předsedo. A jak řečeno, velice rádi můžeme odpovídat i na další otázky. A ještě jednou se omlívám, omlouvám za to, jak jsem zadýchaná, protože jsem utíkala. Děkuji vám za to, že jste zde. Paní Grisle tady položila otázku. Možná byste ji mohla zopakovat a třeba už by šlo ji zodpovědět. Existovalo 27. září 2012 eh, formulování o United Towns Organizations, City du Monde nebo něco takového. Ombudsman se ve svém rozhodnutí z 15.3. s tímto případem, který Olaf vyšetřoval, zaobírá ale zamítnul další šetření a sledování, protože nelze nalézt informace o této NGO, ale já jsem potřebovala jeden klik, jedno kliknutí, abych se eh, dostala k bývalé předsedkyni, dnešní místo předsedkyni. Takže tady mám otázku proč tento případ tady byl tak zamítnut Olafem, když eh, sám ombudsman řekl, že tento případ by neměl být zamítnut. Tady bych ráda, aby došlo k vyjasnění. Děkuji mnohokrát za zopakování té otázky. Mohli byste nám k tomu poskytnout nějakou odpověď, třeba vy, paní Hofmanová? Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ähm, Ich muss gestehen, ich selbst kenne den Fall nicht. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já ten případ neznám, ale samozřejmě se to otázkou budeme zaobírat. Paní Gresle nám dala naprosto konkrétní údaje, takže my potom jí tu informaci dodáme. Děkuji, paní Hofmanová. Teď jsem viděl, že dorazil i generální ředitel Olafu Kessler Eh, bylo eh, sice oznámeno, že se o pár minut pozdíte, ale my už jsme dost pokročili v jednání. Děkuji vám, že jste dorazili. A teď existuje možnost, abyste se vyjádřil a k tomuto bodu jednání. Není to nutnost, ale kdybyste měl to přání, tak se můžete samozřejmě vyjádřit, jinak budeme pokračovat v našem programu. Eh, Děkuji, Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Paní Hoffman se za Olaf již vyjádřila. Vyjádřila pozici celého úřadu, to znamená, že k tomu nemám co dodat. V každém případě děkuji za pozvání. A pokud jde o konkrétní případ, o kterém hovořila paní Gresle, já jsem si to všechno zapsal a prověřím to a následně vám dodám odpověď. Děkuji. Takže ještě eh, se ptám pana zpravodaje, jestli chce za přítomnosti Olafu ještě něco dodat. Vypadá to, že ne. To znamená, že jsme skončili tento bod programu a můžeme přistoupit dalšímu bodu, ale předtím ještě uděláme přestávku. Navrhuji, abychom udělali desetiminutovou přestávku nebo čtvrt hodiny a 10 minut po 11. hodině, v 11 hodin 10 minut se e, vrátíme a budeme pokračovat. Takže po krátké přestávce se uvidíme a budeme pokračovat. Děkuji. Vážené dámy a pánové, dovolte, abych eh, eh, přerušené zasedání opět zahájil. Na základě alarmu byly vstupní dveře blokovány a proto eh, se spozdilo eh, OLAF a Supervisory Committee. To byl také důvod, proč eh, přišel také ředitel generální OLAFu pozdě. Dovolte, abych vás teď pozdravil a přivítal a budeme probírat desátý bod výroční zprávu dozorčího výboru OLAFu. Zpravodajku je Ingeborg Kresle. Dovolte, abych přivítal kolegy z dozorčího výboru a udělím slovo předsedovi dozorčího výboru panu Denolfovi. Máte slovo, pane Denolfe. Thank you very much indeed. Um... Děkuji. Děkuji. Pane předsedo, já se ještě jedno omlouvám za to, že jsme přišli pozdě. My jsme se zkrátka nemohli dostat dovnitř je to skutečně evropská pevnost. E, dozorčí e, výbor si velice váží vašeho pozvání, abychom měli možnost se e, vám přednést výroční zprávu, která byla 17. dubna přijata na plenárním zasedání a včera předána tato zpráva se e, zabývá naší činností od 1. ledna 2012 do 1. ledna 2013. Pan Herbert Bosch a pan Thomas Watson e, bohužel se nemohou e, zúčastnit našeho jednání dnešního, ale máme tady paní Pignon a pan Naturmanse, který bohužel zatím ještě je někde Eh, ve vrátnici, kam ho nechtěl pustit pan Macen, ten eh, se stal naším členem od ledna 2013. A také eh, bych chtěl ještě zmínit jména pana Timmermanse a Ritu Šembry, kteří také přispěli naši práci, k naší práci. Eh, stanovisko z roku 2012, to je eh, návrh rozpočtu, potom také předkládáme analýzu eh, doporučení 1023, který vychází ze zkušeností naší, našeho dozorčího výboru. Jak všichni víte, my jsme vyjádřili stanovisko k případu Dali. Eh, provedli jsme analýzu eh, textu, eh, také nařízení 1076 z roku 99. Dále jsme také se zabývali naší misí, misí našeho generálního ředitele. Monitorovali jsme také vyšetřovací činnost OLAFu a také pracovní metody a nakonec eh, také jsme provedli eh, analýzu té eh, reform, toho reformovaného nařízení. Pochopitelně také na závěr svého příspěvku řekneme něco o tom, jak si představujeme budoucnost našeho výboru. V současné eh, době eh, na prvním eh, místě bych chtěl zmínit naši spolupráci, ale předtím ještě se zmíním o funkci našeho výboru, tak jak je definována v nařízení 1073, které souvisí také s ustavením OLAFu. Náš výbor je zárukou nezávislosti tohoto výboru, to, OLAFu a také provádíme pravidelné monitorování eh, eh, všech eh, probíhajících vyšetřování. Vycházíme z posouzení jednotlivých případů, ale také vždy zvažujeme i další data, která má náš výbor k dispozici, tak abychom mohli dojít k nějakým závěrům a také k doporučením, která potom předáváme generálnímu řediteli OLAFu a dalším relevantním evropským institucím. Monitorování jednotlivých případů je naprosto zásadní eh, pro to, abychom byli schopni dosáhnout nějakých systéma, systémových a generických závěrů a abychom zjistili možné eh, nedostatky při eh, vyšetřování. Vždy vycházíme ze základních práv a jejich dodržování a také z různých procedurálních záruk, Eh, která se odvíjí od relevantních pravidel a eh, právních ustanovení. My jsme eh, čelili celé řadě významných změn, došlo k interní reorganizaci OLAFu a také byla přijata, byly přijaty nové nová pravidla, interní pravidla a kromě toho jsme se setkali také s určitými problémy, které souvisejí e, s prováděním e, úkolů, které e, má náš výbor a také souvisejí často s přístupem k informacím a k dokumentům, které by nám umožnili skutečně dobrým způsobem pracovat na těchto věcech. To souvisí s otázkou kompetencí týkající se vydávání stanovisek k jednotlivým probíhajícím případům. Eh, to všechno mělo vliv pochopitelně také na činnost našeho výboru. Hodně času a také zdrojů jsme věnovali diskusím s generálním ředitelstvím OLAFu. Došlo k celé řadě setkání, eh, dále jsme vyvíjeli také nové monitorovací nástroje, které bychom měli k dispozici. Eh, bohužel jsme přijali také přechodné některé ustanovení, které bohužel ale nebyly dostatečně efektivní. Provedli jsme analýzu toho, jakým způsobem provádí OLAF vyšetřování, eh, přičemž jsme vycházeli z, té, z toho nařízení 1073. Náš výbor se snaží mít co nejlepší vztahy s OLAFem. Eh, myslím si, že eh, určité napětí, které mezi námi existuje, je naprosto normální, tak jako je to vždycky. Eh, mezi takovýmito dvěma orgány. Nicméně naším cílem je zajistit, aby, tento, aby OLAF byl skutečně nezávislý. A nám jde o to, abychom pomohli generálnímu řediteli zvýšit efektivitu jak vyšetřování OLAFu a také eh, abychom posílili právě eh, nezávislost takovéhoto vyšetřování a jsme odhodláni pokračovat přesně v tomto smyslu a na této cestě. Teď bych chtěl říct si něco o monitorovací funkci. Úloha eh, našeho výboru je monitorovat eh, vyšetřování OLAFu, tak abychom zajistili, jeho nezávislost, aby nedošlo ke kompromisu, eh, aby, aby nebyla žádným způsobem negativně ovlivněna tato nezávislost. A náš výbor se v této souvislosti vnímá na základě příslušného opatření jako monitorovací orgán, který eh, využívá určitých matrix, aby na základě nich zjistil, Eh, možné nápravy. Eh, monitorujeme jednotlivé případy a také používáme v té horizontální rovině určité příklady. Eh, v diskusích s OLAFem jsme se dohodli na určitém pracovním režimu, který nám navrhl OLAF. Je to přechodný režim. Vycházíme ze stanoviska, které bylo vyjádřeno v roce 2007 ze strany dozorčího orgánu pro ochranu dat. Um, Zatím e, to znamená, že fakticky toto nám brání provádět svou práci tak, jak bychom chtěli. A náš výbor si trvá na tom, že generální ředitelství OLAF by e, e, neměl mít pravomoc rozhodovat o těchto věcech, kdy se tedy rozhoduje, jestli nám dají k dispozici určité informace o případech, které o nich vyžadujeme. Eh, výbor eh, navrhuje, aby v budoucnosti eh, jsme měli nový pracovní režim a také jsme rádi, že generální ředitel Olafu již vyjádřil vůli to přijmout. Olaf má v současné době k dispozici nové interní pokyny, eh, které nahradili ten původní eh, manuál, který používali. My jako výbor si trváme na tom, aby eh, tyto věci byly implementovány také ve světle nejrůznějších případů, které v současné době OLAF řeší. My jsme analyzovali tyto případy a, a posuzovali jsme rozdíly mezi tou původní příručkou, tím manuálem a těmi novými Ehm, předpisy. Ehm, to se týká například zahajování vyšetřování, ukončování eh, u eh, vyšetřování a také přeskumu právního. Na základě monitorování těchto eh, případů a analýz Eh, došli jsme k celé řadě závěrů, které souvisejí se systémovým eh, přístupem, který souvisí s prováděním vyšetřování ze strany OLAFu. To všechno bude vyžadovat další zlepšení eh, v té další novelizované právní úpravě. To všechno je obsahem přílohy 3, která bude přednesena mojí kolegyní Katrin Pignon. Eh, co se týče eh, budoucí práce eh, Olafu, já bych teď dal slovo Jencovi, který o tom pohovoří. Děkuji, děkuji ti, Johane. Já se jmenuji Jens Madsen, jsem generálním ředitelem státního zastupitelství, které se zabývá vážnou hospodářskou činností v Dánsku. Jsem také členem tohoto výboru od ledna letošního roku. Jsem velice rád, že se s vámi mohu setkat. Teď bych tedy chtěl říct několik slov o naší budoucí činnosti. V roce 2013 máme obrovský plán, eh, kde, který obsahuje celou řadu iniciativ, eh, které by měly být realizovány během roku 2013. Ehm, chtěl bych se zmínit o čtyřech z těchto iniciativ. Za prvé ehm, jsem eh, budeme zabývat pokrokem, ke kterého, kterého bylo dosaženo. Eh, eh, myslím si, že důvod proto je jasný. Eh, chceme se podívat na všechny důvody prodlev. Chceme také zajistit to, aby vyšetřování byla prováděna kontinuálním způsobem po určitou dobu na základě okolností a složitosti daného případu. Za druhé, se budeme zabývat eh, tím ISIPem, eh, což je eh, ten nový manuál upravující instrukce pro eh, zaměstnance OLAFu, eh, to je ten nový manuál, který obsahuje určité nové principy, potrhuje um, principy, jako je nezávislost, jako je objektivita a také zde zaručuje, eh, tato pravidla zaručují správné vedení, vyšetřování a jeho závěry. Uh, za druhé se budeme e, dívat na případy, které nám budou předávat e, soudní e, orgány jednotlivých zemí. Dále potom se podíváme na organizaci a práci Eh, jednotky, která má na, na, na starosti přeskum. Eh, je to nová jednotka v rámci OLAFu. My se podíváme na její práci, protože si myslíme, že to je důležitá jednotka, která vždy se zúčastní zahájení každého vyšetřování. My již jsme se obrátili na OLAF a požádali dali jsme o informace o této jednotce. Jde nám o to, jaká kritéria používají pro zahájení vyšetřování a ukončení eh, vyšetřování, eh, jaké má k dispozici eh, provozní jednotky. Dále potom nás zajímají profesní znalosti a kompetence členů pracujících v této jednotce. Zajímá nás, jakým způsobem pracují v rámci vyšetřování. Eh, dále potom budeme kontrolovat také legálnost eh, všech kroků. Eh, za páté se podíváme na analýzu těch jednotlivých vyšetřování, jejich zahájení a také jejich ukončení podle zemí a tak dále. A potom budeme hovořit také o tom, jaké způsob, jakým způsobem různé pokyny uh, Eh, vycházejí z procedurálních eh, záruk, které je vždy potřeba dodržovat. Budeme mít eh, setkání s pracovníky této jednotky, abychom všechny tyto věci s nimi posoudili. Kromě toho bych chtěl ještě zdůraznit, že pokud to bude třeba, budeme se zabývat jednotlivými případy, které v současné době jsou vyšetřovány OLAFem tak abychom eh, společně s Olafem se byli schopni věnovat některým obecným otázkám, které jsou pro práci Olafu zásadní. Děkuji, Jensi. Eh, teď, než dám eh, slovo paní Pignon, chtěl bych říci něco o řízení, vyšetřování Náš plán obsahuje několik priorit. Tyto priority eh, používá OLAF proto, abychom si určili priority a kritéria, která potom upravují zahájení jednotlivých eh, vyšetřování. Máme pět eh, různých kritérií a také máme stanovené příslušné prahové hodnoty. Bohužel Eh, vzhledem k tomu, že eh, sekretariat našeho výboru nemá dostatečné množství lidí a také, že máme omezený přístup eh, k některým dokumentům, nezbylo nám, než tyto věci odsunout na další rok. My jsme vydali stanovisko v tomto výboru zdůrazněme, že je potřeba efektivním způsobem konzultovat rozpočet pro další období. Výbor kromě toho doporučil, eh, že by bylo dobré vyvinout eh, strategii dalšího rozvoje lidských zdrojů, eh, která by se soustředila na další školení, na plánování nástupců odcházející pracovníky a také na otázky, jak řídit administrativní činnost. Kromě eh, toho jsme také eh, řekli, že bychom byli velice rádi, kdyby se zvýšila schopnost OLAFu právě eh, tím, že by získali další pracovníky. Co se týče OLAFu a dalších zainteresovaných stran, kromě těch pravidelných schůzek s generálním ředitelem, náš výbor také několikrát se setkal s všemi pracovníky OLAFu, s vedením a vyměnili jsme si názory na další plán, na rozpočet pro OLAF, na výsledky monitorování jednotlivých případů a také eh, o tom, jak vypadá v současné době stav jednání eh, s Evropským státním zastupitelstvím. Eh, my ve výboru bychom byli velice rádi, kdybychom se mohli více angažovat v této oblasti. Výbor má dobré zkušenosti se všemi třemi eh, těmito institucemi, se kterými jsme se setkali během něk- eh, několikrát při eh, diskusích o těchto věcech, co se týče naší návštěvy eh, v listopadu loňského roku do horní sněmovny eh, britského parlamentu. Tam jsme hovořili o tom, jak bychom měli dále bojovat proti eh, podvodům. Vy víte, že tato zpráva mezi tím již byla dokončena a také předložena horní sněmovně ve Velké Británii od ledna 2012 do ledna 2013 jsme měli 11 plenárních zasedání zde v Bruselu. Kromě toho Ehm, předseda, eh, zpravodajové a členové sekretariátu se sešli eh, při přípravě eh, všech těchto plenárních zasedání. Sekretariat musí mít zajištěnou činnost, tak aby mohl skutečně podporovat práci našeho výboru. Přitom musí vycházet z toho, že naši členové jsou odborníci, kteří mají vysoké funkce ve svých vlastních zemích a Eh, že musí vykonávat svoji práci ve svých domovských zemích a eh, je proto nutné, aby ty plenární zasedání eh, byla připravena tak ze strany sekretáru, aby skutečně byla velice efektivní. Přitom všem je pochopitelně, jak jsem již řekl, potřeba zajistit z tohoto důvodu eh, výbor eh, nesouhlasí s tím, že na začátku mandátu eh, v roce 2012 OLAF, generální ředitelství OLAFu, vyňal dva pracovníky a jmenoval také nového vedoucího sekretariátu, aniž by tuto informaci nám dal k dispozici a k souhlasu. Eh, což eh, je skutečně odlišná praxe eh, od toho, jak jsme byli zvyklí spolupracovat s nimi. Nový vedoucí sekretariátu byl potom schválen, aniž by tedy náš výbor se k tomu mohl vyjádřit, aniž by mohl navrhnout jakoukoliv změnu výbor eh, eh, na to upozornil eh, Olaf, respektive DG Olaf a DG Olaf nakonec tedy souhlasil s tím, že ustaví nové místo, ale zatím k tomu nedošlo. Výbor navrhuje celou řadu dalších eh, věcí, které by měl sekretář zajišťovat. To je první část naší, naší výroční zprávy, ta se týká vyšetřování. My jsme již také eh, připravili, protože jsme viděli eh, to, že dohlížení nad vyšetřováním ze strany OLAFu jsme si uvědomili, že možná bychom mohli provádět také analýzy Eh, té reform, to, do, reformovaného nařízení a na základě toho a na základě našich zkušeností potom bychom mohli předložit některé návrhy. Eh, je pro mě velkou ctí, že teď mohu eh, předat slovo paní Pignon, která o tom bude hovořit. L'analyse du Děkuji mnohokrát analýza výboru k textu reformy nařízení 1013 99 eh, bylo formulováno na zkušenosti fungování vyšetřování. Byla vedena v světle nových pravidel, interních pravidel OLAFu, které byly zavedeny v únoru 2012 a nahradily bývalý manuál postupů tato pravidla eh, zavedla určité nové dispozice a ustanovení, což umožnilo výboru konkrétně uskutečňovat přeskoumávání specifických záležitostí. Olaf nezdílí zbytně názor výboru, co se týče uskutečňování eh, a, a re, realizace moci výboru jako takového. Eh, co se týče práce legislativce, eh, zdálo by se jistě důležité, aby se pozornost upřela na reformu a na vyjasnění a na upřesnění. První bod se týká administrativní vyšetřování, které bylo svěřeno OLAFu. Výbor mohl konstatovat, že určitá provedená vyšetření byla, mimo, byla nad těmi, které jsou vyčísleny v čísle eh, pardon, v příslušném článku současného nařízení a kde se tedy klade otázka právního základu vedeného vyšetřování. To se může týkat e, například e, nahraného telefonního rozhovoru. Může to být také případ vyšetřování týkající se národních administrativních orgánů pro dodání informací, které by mohly být považovány za relevantní e, soukromému životu. Článek 2 textu reformy eh, načrtává administrativní eh, opatření, která se používají eh, jak v externím šetření, tak v interním šetření. Tyto dva typy šetření mají určité typy vyšetřování, které jsou aplikovatelné v respektivních polích. Kontrola na místě, vyslechnutí dotyčných osob, vyslechnutí svědků. Nová interní pravidla OLAFu um, popisují detailněji seznam, který není vyčerpávající a týká se sběru důkazu když výzkumy mohou být pod eh, vedeny v souladu s veškerým právem z hlediska evropské jurisdikce, je třeba, aby opatření a povaha vyšetřování Al Olafu byla v souladu s ochranou základních práv, ale také v souladu s právní jistotou těch, co tuto, tento postup toto vyšetřování provádějí. A potom je třeba také zajistit procedurální pravidla a práva, lidská práva, nejen OLAFu, ale také eh, pole kompetencí dozorčího výboru. V určitých částech eh, textu nařízení se hovoří o interních ustanoveních, speciálně určených pro procedurální kontroly. Olaf uskutečnil nebo ustavil jednotku, která toto všechno kontroluje, eh, která kontroluje, zda je vše v souladu s legálností eh, ve výkonu a je odpovědná řediteli. Tato jednotka také na závěr vyšetřování provede e, takový přeskum e, způsobu vyšetřování. Struktura této kontroly může odstranit nedostatky, co se týče těch vyšetřování, které netvoří část, součást těch, které byly již vedeny předem e, ale, jak jsem řekla, musí být v souladu s základy, základními lidskými právy a zejména s právem na soukromí. Je třeba, abychom byli bdělí během veškerého vyšeršování a e, vykonávali hlubokou kontrolu, která bude také vedena kvalifikovanými soudci. Zároveň, aby nedošlo k porušování základních práv, bylo by důležité, aby legislativec ještě více to upřesnil v textu reformy. Co se týče kompetence dozorčího výboru, text této reformy nastavuje specifickou obligaci pro výbor a sice informovat instituce o ustanovení eh, procedurálních záruk. Stejně tak Tady tedy výbor měl potíže, co se týče přístupu k určitým složkám, ale bylo to právě v souladu ochrany lidských práv. Co se týče přístupu k informacím, které jsou eh, k vyšetření, jsou důležité proto, aby vyšetření mohlo splnit svou misi opatření této kontroly eh, musí být, eh, musí podléhat diskrétnosti OLAFu, ale dozorčí výbor musí tady vykonávat svou funkci. Výbor se tady domlouvá, že, domnívá, že text reformy může přivodit tedy situace, kdy by Olaf mohl dožadovat větší informace, ale že by tedy toto mělo v textu nařízení být jasněji vyjádřeno a upřesněno. Co se týče rovnosti eh, v souvislosti s vnitrostátním právem členských států bylo konstatováno, že OLAF nemusí operovat pro legální verifikace, co se týče podmínek, za nichž eh, se žádají eh, důkazy, anebo za nichž se dodávají důkazy členských států to souvislosti s lidskými právy, základními lidskými právy, protože tady dochází k proceduře, která může vést k převodu eh, procesu z vnitrostátní úrovně, ale také k tomu, že instituce bude muset se, muset se kontaktovat s námi. Co se týče kontroly rovnosti, a respektování vnitrostátních států vyšetřování povinnosti jsou integrovány a rozvity v nových procedurálních pravidlech úřadu. Čtvrtý bod se týká zahajování šetření. Text reformy posiluje význam příležitostí, které musí být eh, ošetřeny v případu zahájení vyšetřování. Eh, a my jsme instituovali prioritární politiky vyšetřování, které byly také zveřejněny. Odkazujeme se tady na nejrůznější kritéria, zejména také na odhadnutí finanční škody způsobené eh, s pronevěrou. Potom tady máme eh, podezření, když máme podezření z případu z pronevěry, nebo nemusí být způsobilé pro zahájení vyšetřování OLAFu, eh, když tedy tady dojde k arbitráži. Ani text reformy, ani interní pravidla kanceláře či úřadu neinstituují vnitřní pravidla pro OLAF, aby měl, aby předával dostatečné podezření členským státům, který by mohl být kompetentní, ale riskoval by eh, beztrestnost to, co generální direkt, je důležité, aby generální ředitel bez prodlení informoval dotyčný členský stát a je třeba také, aby vše bylo v souladu s platnou legislativou. E, další bod se týká e, přímého e, vztahu ředitele a vyšetřování. Reforma počítá s tím, že vyšetřování bude vedeno ředitelstvím úřadu, personálem úřadu, který bude k tomu určen. Byla tady určena přímá účast generálního ředitele k výkonu opatření vyšetřování, jako například zlechu svědků. Tato přímá účast eh, souvisí eh, s eh, nestraností vyšetřujících. Je třeba, aby pro personál existovala možnost podřídit ředitele OLAFu určité stížnosti, která by byla prožadována, když budou prostě vidět nějakou prezumci v tomto případě. A v tomto ohledu je také nezbytnost vidět veškerou situaci, e, zda nedochází ke konfliktům zájmu a e, aby se postupovalo podle přesných ustanoveních odpovídající žaloby, která je tedy umožněna je důležité, aby v textu reformy byla naprosto jasná pravidla pro alternativní eh, postup pro šetření žaloby či stížnosti. Šestý bod se týká artikulace vyšetřování, co se týče vnitřních a vnějších šetření. Současné nařízení tady má dva oddělené postupy týkající se vyšetření, buď tedy jenom šetření vnější anebo vnitřní. Text reformy počítá s možností pro úřad, aby zachoval pole vyšetřování, které bylo zahájeno prostě v, jedne, v jednom rámci, aby pokračovalo v druhém aby tedy bylo možno kombinovat v, jedné jediné, v jednom jediném vyšetřování eh, obě opatření pro určené pro oba typy vyšetřování. Nová pravidla OLAFu počítají také s touto možností rozšíření působnosti ankety, což je součástí eh, šetření, které by mělo podléhat také eh, souhlasu ředitele. Uskutečňování těchto nových způsobů vyšetřování by mohlo vést k určitému zmatení týkající se aktů legálních z pohledu ex- vnějšího vyšetření anebo z pohledu ustanovení určeného, určených pro vnitřní vyšetřování, zejména co se týče kontrol na místě a nebo osobních rozhovorů či interview. Proto eh, rozšíření působnosti vyšetření by nemělo bránit úřadu, aby zůstal u zkoumání e, účinnosti, vedení, šetření, aby si uvědomoval své, svou, své kompetence a své možnosti. Bylo by potřeba ale dodatečných eh, vysvětlení k této choulostivé oblasti. Poslední záležitost se týká konstrukce žaloby směrem k OLAFu. Eh, toto není eh, interní šetření a je to určeno směrem k personálu. Interní pravidla mají předepsáno, že generální ředitel v přítomnosti, tedy v případě stížnosti, bude mít nějakého revizora, který to bude vyšetřovat a který přehledne veškeré který přeskouvá veškerá procedurální pravidla, ke kterým došlo a ten by měl dát své závěry generálnímu řediteli a generální ředitel uskuteční eh, nejpříhodnější akci eh, jako reakci na tyto závěry. Specificky, co se týče interních stížností či žalob, eh, je třeba zohledňovat divergenci abychom byli, aby úřad byl schopný, aby výbor byl schopen dostat své roli. Domnívá se, že by měl být pravidelně informován o stížnostech, které OLAF dostává, zejména co se týče eventuálního porušení základních práv anebo procesních postupů. Eh, Já bych to rád dokončil a přednesl několik málo poznámek o tom, jak eh, by mohla vypadat budoucnost výboru. Náš hlavní závěr říká to, co zaznělo na minulém jednání 6. listopadu loňského roku. Dozorčí výbor je klíčovým prvkem v rovnováze mezi institucemi. Pokud legislativci chtějí, aby vyšetřovací funkce OLAFu fungovala správně, musí zaručit, že budou respektovány kompetence výboru. To znamená především za prvé je potřeba dostat dozorčím rolím, dozorčím úkolům je potřeba zajistit přístup k dokumentům, kdykoliv je to nutné. Dozorčí výbor musí mít bezpodmínečný přístup k dokumentům. Za druhé, je potřeba respektovat všechna pravidla, včetně jednacího řádu. Všechno musí být zveřejněno ve věstníku. Za třetí, nezávislé fungování sekretariátu výboru. Za čtvrté, plná kontrola výboru nad vlastním rozpočtem, včetně výdajů sekretariátu. Děkuji vám za pozornost. My jsme tedy eh, dokončili expoze k výroční zprávě a nyní můžete pokládat dotazy. Děkuji. Dámy a pánové, milí kolegové, milé kolegyně, děkujeme panu Denolfovi, i paní Piňo i panu Macenovi za zprávu, kterou nám tu společně představili. Jde o výroční zprávu dozorčího výboru OLAF. Tu zprávu jsme eh, dostali až včera, relativně pozdě večer. Já eh, o něm nyní zahájím rozpravu, ale nejprve bych rád informoval výbor o tom, že jsem se právě dozvěděl, že eh, novináři eh, hovořili o tom, že na zasedání výboru Kokobu byl spuštěn alarm, že se tedy údajně měla Eh, vypust, eh, opustit budova. O tom mě právě informoval pan eh, Stás, mluvčí frakce zelených. Je tedy potřeba, abychom to řekli naprosto otevřeně, naprosto tr- transparentně. Připomíná mi to jednu událost ze začátku mé politické kariéry. Já jsem byl, byl pozván do americké komory. Uh, to bylo ještě v době Sovětského svazu a byli tam i zástupci komsomolců a také nové ruské opozice, nicméně eh, ti se nedostali do Washingtonu, protože bohužel už nebyly letenky. Zcela eh, náhodou již neměli letenky a šéf komsomolců mi to řekl s úsměvem. Já nevím, proč mě napadla právě tato historka. Zkrátka to byla taková náhoda s tím požárním poplachem. Ale jeden z mých učitelů mi říká, že v politice náhody neexistují. Nevím, jestli to byl nějaký kouř, to by bylo obtížné. V každém případě to chci předeslat a i do budoucna tomu bude tak, že jako předseda výboru budu klást důraz na to, abychom v diskuzi se nenechali eh, zmást, aby, abychom se drželi objektivních faktů. Eh, je totiž potřeba, abychom všechny případy posuzovali z principiálního hlediska a na základě těchto případů potom vyvozovali důsledky pro institucionální aranžma. To má pro nás jako pro legislativní orgán zásadní význam, protože my eh, jsme eh, hlásnou troubou našich občanů. My tady předkládáme za, nebo zastupujeme veřejné zájmy, zájmy občanů a ty veřejné zájmy samozřejmě podléhají politické diskuzi. My vždycky zhodnotíme mm, ten celkový dojem, hodnotí ho také občané zcela nezávisle, nicméně my e, jako parlament chápeme svůj úkol tak, že představujeme platformu eh, pro co možná nejlepší demokratický diskurs. Tolik tedy můj úvod, eh, co by předsedy výboru. Rád bych přispěl k tomu, aby diskuze o demokratické kontrole a o příslušných institucích byla vůbec možná. Právě proto jednou za rok pozveme eh, dozorčí výbor OLAFu na toto veřejné zasedání. Samozřejmě, že zveme i jiné instituce. Máme k dispozici také výroční zprávu OLAFu, kterou pan eh, předseda představil. Pane Denolfe, paní Pinot, pan Mace, pane Macene, jsme velmi rádi, že jste nám tady svoji zprávu představili. A dovolte mi abych vám poděkoval za to, že jste tedy přednesli i svoje komentáře, že jste zmínili i některé kritické body, které, kterých se v diskuzi určitě chopíme. Děkuji vám za to, že jste přišli. Vzhledem k tomu, že jsme měli jenom málo času na přípravu, bude možná potřeba, abychom e, o tom diskutovali ještě jednou. Eh, já jako předseda výboru jsem ochoten zařadit toto téma eh, ještě jednou na pořad jednání, pokud najdeme nějakou možnost. To znamená, že není eh, možné, aby z formálních důvodů vznikl dojem, že chceme tu diskuzi omezovat. Ne, chceme, aby byla co možná nejotevřenější, nejplodnější. Dobře, tolik moje slova na úvod a nejprve tedy obdrží slovo paní zpravodajka, paní Gressler. Gresle. Děkuji. Hrozná. Chtěla bych poděkovat eh, za eh, velice obtížnou práci dozorčímu výboru. Eh, to je, ta zpráva je skutečně velice nákladná, vyžádala velké úsilí. Chci za to poděkovat. Nebylo to tak jednoduché, protože dozorčí výbor je vlastně v centrum sledování. To, co jste nám prezentali, bych chtěla skutečně velice ohodnotit. Není možné, aby Evropský úřad porušoval právo. Není možné, aby generální ředitel sám definoval, že aby těleso, které my jsme vytvořili, aby aktivně bránil této práci. To je ve vašich bodech 11, 12, 13 a dalších. To rozhodně není přípustné, za to vám děkujeme, to není možné. I veškeré manipulační pokusy, které s tím jsou spojené, nejsou akceptovatelné. To je bod číslo jedna. Bod číslo dva, když čtu, že tady dochází k porušování lidských práv a mm, tak se musím ptát, kde jsme, když se podívám na stranu 36. Mm, vytváření důkazů na základě odposlechů, to není možné. Mm, některým hoří prostě barák a ještě si toho nevšimli. Už vidí otevřený oheň, ještě si toho nevšimli. Tyto záležitosti, které teď eh, jako zažíváme a dověděli jsme a dovídáme se, tak to rozhodně není možné. Ale to není způsob práce Olafu, ale to způsob práce generálního ředitele, ale nejenom jeho. Nepovažu, považuje to za nepřijatelné. Máme velice detailní zprávu, která nám ukazuje nedostatek mm, právního šetření a právních přeskumu. Pakliže eh, nedojdete eh, k soula, eh, ve svém šetření k souladu s vnitrostátním právem a porušíte vnitrostátní právo členských států, tak to není možné. To je to, co dozorčí orgán také řekl, že tady vlastně není vůbec žádný právní základ pro práci úřadu. Potom zjistili jsme při kontrolách na místě nebo při výsleších, to je známá špička ledovce, že když prostě člověk je vyslýchán generálním ředitelem samotným, eh, že dostane asi více než sklenici vína, jak si darovanou. Eh, celý svět se nám sněje a my u toho sedíme a říkáme, tak zlé to není, to se může stát, vždyť tak to chodí. Já bych chtěla, aby toto snižování těchto Eh, záležitostí, které eh, vyšly najevo, byly skutečně řádným způsobem, eh, aby se z nich vyvodily řádným způsobem závěry a když tedy by generální ředitel měl být jako vyšetřovatel sám, tak bych tady ráda upozornila na článek statutu 90a či služebního řádu 90a. Když ředitel vyšetřuje, nemůže být místem, ke kterému směřují stížnosti co bylo řečeno o IZIPu, při překladu to se říká o, ten, o tomto instruction stav. Tyto záležitosti, které podlehají e, přeskumu legality v konkrétním případě, ale když se volí metody, které nejsou obsaženy v IZIPu, tak se neskoumají, ale právě ty by měly být právě přeskoumány. A E, proč tedy e, k tomu tak dochází. E, já jsem opravdu zděšená o těch, k těm záležitostem, které jste zde předložili, které se týkají způsobu práce úřadu. Nebuže, nemůžeme žít tak, abychom tady měli úřad, který postupuje v nesouladu s právem. Proto docházím k závěru, že generální ředitel byl nesprávně obsazen, ale než uvidíme, než teda komise začne hořet eh, pod nohama. Mně ještě záleží na poznámce pod čarou 77. Podvod pod 250 tisíc v oblasti zemědělství, tady se nebude nic šetřit. Tedy lidi, to je prostě vyzvání k podvodu. To je jako kdybyste řekli, obslužte se, poslužte si, jak je možné něco takového udělat. Během vyjednávání k reformě jsme o tom diskutovali a něco takového jsme výlučně odmítli. Není přijatelné, aby to bylo zapsáno do legislativní úpravy, do zákonných pravidel, aby prostě docházelo k takovýmto mm, zneužíváním článek 22a služebního řádu pro ty, kteří mají znalost těchto věcí. Když úředník se v, ve vykonávání jeho funkce v souvislosti se služebními povinnostmi, které znamenají závažnou, závažné porušení povinností, je třeba, aby neprodleně informo, byl informován generální ředitel nebo jeho nadřízený nebo osoby ve srovnatelných pozicích. Olaf má klíčové postavení při všech neprávních jednáních. Ale co budeme dělat, když Olaf bude na špici problému, v čele problému? U článku 22ab služebního řádu máme přece ty formulace, které jsem přečetla. Není možné bychom eh, tyto paragrafy tímto způsobem mm, pokřivovali. Čili já eh, myslím, že musíme skoncovat eh, s touto situací. Čím dříve, tím lépe. Chci poděkovat dozorčímu výboru a chtěla bych se vás zeptat, zda ve vašich case files byste nemohli následující body zahrnout? Já jsem dnes ráno přednesla jeden případ, který odmucman 15. března eh, eh, konstatoval, já vám to pošlu a byla bych vám velice vděčná, kdybyste se tady mohli do toho podívat. Olaf prostě řekl, že jedna osoba není k nalezení, eh, i když stojí v čele jedné nevíhle, stala v čele jedné nevládní organizaci, i když byla předsedkyní výboru regionu a místo předsedkyní výboru regionu. Potom eh, se jedná prostě o veliký podvod v oblasti výpisu veřejn, v oblasti ve, veřejných zakázek. I tady prostě se jedná o e, jednu menší zem a bylo by dobré, abychom i v tomto případě mohli tento velký případ vyjasnit a myslím si, že by také měl konečně být aktualizován případ Dali na základě nejnovějších poznatků z Mali. Děkuji. Děkuji, mám to řadu přihlášek a nejdřív pan kolega Balčetis. Ačiū pirmininkė. Mhm, děkuji. V podstatě bychom měli poděkovat za to, že jsme tu zprávu dostali včera večer. Já si myslím, že to bylo porušení našich práv co by politiků, protože jsme tu zprávu dostali pozdě. Já si myslím, že tu otázku musíme brát velmi vážně spatřuji v této instituci závažné problémy. V OLAFu jsou jednotlivá oddělení, která spolu navzájem nespolupracují. Podle mého názoru bychom potřebovali eh, více přátelského ducha, tak abychom tyto problémy vyřešili. Problémy týkající se daňových podvodů musíme řešit společně. Naším hlavním cílem je to, abychom chránili prostředky daňových poplatníků Evropské unie, abychom je používali účinným, efektivním způsobem a aby nedokázalo eh, k daňovým podvodům. Já samozřejmě velmi dobře chápu problémy, které tu dozorčí výbor zdůrazňoval. Členové Eh, dozorčího výboru hovořili o tom, že potřebují více lidí, více prostředků, tak aby mohli lépe vykonávat svoji dozorčí roli, aby nedocházelo k porušování lidských práv, aby byly chráněny oběti. Nicméně musíme vzít v potaz také situaci OLAFu. Eh, je tam zaměstnáno 508 lidí, nejsou to obyčejní zaměstnanci, jsou to vysoce kvalifikovaní experti, kteří se vyznají v určitých oblastech a dozorčí výbor podle mého názoru někdy přehání, pokud jde o nároky eh, na informace. myslím si, že některé informace jim vůbec nezáleží a pro, nenáleží a proto vznikají tyto konflikty zájmu. Dozorčí výbor OLAFu je instru, instituce, která tedy má pracovat podle instrukcí a která zodpovídá za vyjasňování případů v oblasti daňových podvodů. A OLAF vždycky jedná v eh, v reálné situaci, musí se přizpůsobit okolnostem. Zaměstnanci OLAFu někdy musí změnit způsob práce, použít jiné metody a je tady potřeba, aby, byly stanoveny, stanovena, aby byla stanovena pravidla a aby o tom byl informován dozorčí výbor a aby také byly poskytnuty příslušné informace, nicméně pouze ty informace, které dozorčímu výboru OLAFu skutečně náleží. Za to tedy OLAF zodpovídá. bylo řečeno i to, že by neměla být porušována národní legislativa. My jako Evropský parlament bychom měli zdůraznit, že pokud tedy OLAF provádí různá vyšetřování, která eh, se dotýkají národní legislativy, tak je potřeba to posuzovat z hlediska národní legislativy. To je to rozhodující. protože dotyčné osoby provádějí podvody v rámci národního práva. Tak to bychom je měli posuzovat. Samozřejmě, že v této souvislosti se nabízí celá řada otevřených otázek a je jasné, že v tuto chvíli nemůžeme na všechny tyto otázky odpovědět. Já bych byl rád, kdyby OLAF fungoval jako velmi důležitá instituce, od které očekáváme úspěšnou práci a kdyby se vyhnul konfliktu, kdyby nezasahoval do kompetencí jiný, jiných institucí. Děkuji. Mm, pane Balčitisi a nyní má slovo Bart Stas. Děkuji, pane předsedo. Dovolte mi, abych Nejprve výslovně poděkoval dozorčímu výboru OLAF. Já nesouhlasím s panem Balčitisem, když říká, že dozorčí výbor přehna, přehání ve, e, své požadavky. My jsme ten dokument dostali pozdě, protože přečíst 44 stran za 17-18 hodin samozřejmě nejde. Nicméně já jsem se na ten dokument podívala a musím říct, že informace v něm obsažené jsou velmi hodnotné a důležité. A určitá vyšetřování OLAFu jsme v poslední době sledovali velmi pečlivě. Eh, dočítáte se o nich každý den v novinách. A když čtete mezi řádky, tak eh, získáte určitou představu o tom, jak OLAF pracuje. Já nerozumím generálnímu řediteli Olafu. Když si přečtu tuto zprávu, tak e, vidím, že tento člověk s dozorčím výborem nechce spolupracovat. On se snaží o to, aby e, práci dozorčího výboru znemožnil, zadusil zárodku. Já si myslím, že to je velmi špatné, že to není přijatelné, protože v normálním právním státě je to tak, že vyšetřovací tým pracuje na základě stát, pokynu státního zastupitele, ale evropský státní zastupitel neexistuje jediná dozorčí Jedinou eh, dozorčí funkci má dozorčí výbor OLAFu a ta je tedy schrnuta v této zprávě. Já nechci být osobní, ale ten, kdo si eh, zprávu přečetl, eh, kdo se podíval na body 29 až 33, ten přesně ví, o co jde. Eh, a dozorčí výbor o tom ostatně také hovořil. Jde o případ, který Olaf delegoval na členský stát ne, určitý členský stát, jednalo se o komisaře, konkrétnější už být nemohu. Dozorčí výbor k tomu říká, že neměl včas eh, přístup k dokumentům, že neměl možnost posoudit, jestli byla dodržena všechna pravidla, veškerá pravidla týkající se dodržování základních práv, dodržování příslušných postupů a tak dále. Já si myslím, že to je skutečně velmi závažné konstatování, velmi závažné pochyb, pochybení. Já si pamatuji na tiskovou konferenci s generálním ředitelem OLAFu, která se eh, konala v říjnu loňského roku a on tady v tomto výboru řekl, že eh, není možno panu komisaři nic vyčítat. Jsou to eh, tedy důkazy na základě okolností, které se nám dostaly v průběhu vyšetřování a najednou na stránce 40 je řečeno, že se tedy připravovaly telefonní hovory a tak dále, že to všechno se využívalo při vyšetřování a to tedy znamená, že se eh, konaly i návštěvy na příslušných orgánech členských států, což je v posledku porušení práva na soukromí, je to eh, také porušení eh, listovního tajemství. Já se tedy ptám, v jakém právním státě to žijeme. Eh, my tady před sebou nemáme pět obyčejných lidí, jsou to odborníci. Paní Pino je uznávaná právnička, pan Macen je zase právník z Dánska, to znamená, že to jsou eh, velmi vysoce postavené osoby a jejich eh, konstatování má svou váhu. Tady nejde o nějaké osobní naštění, jde o skutečnosti. Generálního ředitele Olafu se ne, nemusíme ptát na jeho vlastní čest, on eh, tady pochybil. A pokud nebude ochoten se z toho spovídat, tak eh, se o to musí postarat pan komisař Šemeta, protože ten za to zodpovídá. Takovým způsobem bychom ten problém měli vyřešit. Rád bych řekl, že jsem velmi překvapen tím, že v bodě 44, pokud se nepletu, tak to byl bod 44, ne, 64, eh, se dozvídáme, že vyšetřování v oblasti cel eh, budou, eh, bude probíhat pouze, pokud eh, daný případ překročí určitou hranici, například 100 tisíc euro. V Evropském sociálním fondu se například nebudou vyšetřovat záležitosti, které nepřesáhnou 400 tisíc euro. To znamená, že my v podstatě říkáme eh, podvodníkům, eh, pokud to bude 399 999 euro, tak si můžete dělat, co chcete. To mě pobouřilo a myslím si, že ostatní taky. A na závěr ještě jednu věc. Já nerozumím panu předsedovi komise Barozu. když došlo k tomu případu Dali, proč pan komi- předseda komise e, neprověřil, jestli, e, pan, jestli dozorčí výbor dostal svým povinnostem, jestli byly dodrženy veškeré postupy, jestli byly zvoleny vhodné postupy, jestli byla dodržena základní práva podezřelých? Kdyby tak učinil, kdyby tak učinil pan Barozo a kdyby dozorčí výbor tehdy řekl to, co nám říká dnes, tak by pan eh, předseda Barozo nikdy nevyzval pana komisaře Daliho, aby odstoupil. Musím říci, že za 14 let svého eh, poslaneckého eh, mandátu jsem něco takového nic, nikdy nezažil. Další kolega, kolega Mulde. Thank you, chair. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Já e, budu velice stručný, protože jsem bohužel si nemohl prostudovat e, tuto zprávu a myslím si, že je potřeba si ji pořádně přečíst, ale všechno, co tady dnes zaznělo, eh, mě skutečně znepokojuje. To, co jsem tady slyšel, to jsou věci, o kterých je potřeba hovořit. Já bych se na vás chtěl obrátit se, se žádostí, abyste eh, zajistil možnost setkání s generálním ředitelem Olafu, kde by měl tyto věci vysvětlit. Jedná totiž se o, o mimořádně závažnou zprávu a myslím si, že parlament nemůže to nechat e, stranou. Myslím si, že e, během těch několika pár minut, které ještě máme, e, bychom se měli zamyslet právě na touto možností, jak zorganizovat speciální schůzi k dalšímu pro diskutování této zprávy. Děkuji. Další kolega Gajer. Děkuji vám, pane předsedo. Já mám příliš málo času, abych zareagoval na komentáře a na zprávu dozorčího výboru, proto podporuji návrh Jana Muldera, abychom skutečně naléhavě se ještě jednou k tomuto tématu sešli, protože je třeba, aby se záležitosti naléhavě vyřešily. Nejdůležitější konstatace je pro mě, že ještě otevřené otázky, které jsou mezi generálním ředitelem a dozorčím výborem, musíme vyjasnit. To tedy znamená, že podporuji že je třeba, aby tady došlo k vyvážení institucí. Vím, že dozorčí úvor je důležitým instrumentem, kdybychom neměli dozorčí úřad, měli by, dozorčí výbor, pardon, měli bychom jenom OLAF. A Museli bychom se spolehnout na eh, naši vlastní, na naše vlastní informace, zda chceme tedy podpořit nadále činnost OLAFu či nikoli. To znamená, otázka eh, schopnosti práce dozorčího úřadu by měla být stejně přeskoumána, protože konec konců je OLAF zbraní, kterou má Evropská unie pro ochranu finančních zájmů a tato zbraň musí být co nejostřejší. A mm, prostě takovým místem, které to br- obrušuje, je pro mě dozorčí výbor. E, já jsem tu zprávu taky přečetl. Možná jsem si ji přečetl sméně stud, chladným srdcem než jiní a jsou tady prostě body, kde dozorčí výbor uznává, že věci se vyjasňují v dialogu mezi dialogem a Olafem, v dialogu mezi dozorčím výborem a Olafem. Eh, samozřejmě je potřeba být pragmatický a bod, který v tomto grémiu také e, jsme vždycky volali potom, aby Olaf dával více osob do vyšetřování. Vidíme, že je to skutečně naléhavé. E, a teď otázka e, Olaf, na Olaf, kde vezmeme personál, aby se, posílili, aby se posílila vyšetřování Mm, ale to nepotřebuje za nezbytné vlastně asi dozorčí výbor. Musíme o tom prostě hovořit. Když zjistíme, že je tady potřeba personálu a když zjistíme, že je třeba stejně hodnotit OLAF i dozorčí výbor, pak se komise musí pokusit eh, splnit potřebu doplnit personál. A musíme to říct eh, všem státům. Eh, co se týče návrhu, které zazněly pro nařízení OLAFu, to beru na vědomí. Beru také na vědomí, z jakých otázek tyto reformní návrhy pocházejí. Na, druhou stran, na druhé straně znám postoj rady, kdy bylo diskutováno o této situaci, o nezbytnosti reformy nařízení o OLAFu. Tady se zavázal více členských států k tomu, že nechtějí znovu rozbalovat toto nařízení OLAFu. Možná, že přichází dozorčí výbor trošku pozdě, eh, protože tak oprávněné, jakkoliv oprávněné mohou být tyto návrhy k reformě, nevím, zda k ní dojde. A já v radě nevidím žádnou ochotu v současné době, ať už na bázi jakýchkoliv eh, znalostí, dělat jakékoliv reformní návrhy. To je prostě téma politické, s kterým musíme se smířit. Co se týče eh, hodnocení kolegyň a kolegů, beru ho velmi vážně, ale nezdílím ho. Chtěl bych konstatovat, že otázka, zda někdo jedná protiprávně či nikoliv, nepodlehá pouze nám. Otázka, zda někdo jednal protiprávně nebo ne, to konstatují soudy a my žádné soudy nejsme. Proto jsem toho názoru, že tady i ve způsobu volby slov musíme být daleko opatrnější. Dva další body a tím skončím. Co se týče, nezdílím také e, tu ostrost některých předřečníků e, Měli bychom si skutečně udělat zvláštní zasedání a podívat se na ISIP a měli bychom požádat Olaf, aby zaujal postoj k výtkám a k připomínkám, které jsme dostali od dozorčího výboru. A měli bychom velice naléhavě žádat o vyjasnění, odkud přicházejí tyto prahové hodnoty, na které upozornila paní Gresle co si můžeme dovolit skutečně jako nejméně, je, abychom jako Evropský parlament je, aby, do, aby prostě musíme chtít, aby docházelo k vyšetřování všech peněžních podvodů. E, ano, já bych chtěl dát příležitost ještě, ještě Olafu s k tomu zaujmout postoj. My jsme skutečně naléhavě žadali, aby to bylo společné zasedání eh, a také jsem eh, dal členům, dám ještě členům výboru eh, dozorčího i členům OLAFu možnost se k tomu vyjádřit. Mám tady ještě Tamáše Dojče. Köszönöm szépen, elnök úr! Az ülés után vagyunk már, úgyhogy összesen... Össze... Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Bohužel už nemáme čas. V podstatě mi zbývá jenom jedna minuta a využiji ji k tomu, abych jasně prohlásil, že plně souhlasím s tím, co řekl pan Stace. A také souhlasím s těmi formulacemi, které použil. Já sám, kdybych měl víc času, bych zopakoval to samé a také by to nebylo um, příliš diplomatické. Určitě, ne diplomati- určitě bych použil nejméně jiný jazyk. Já eh, si nemyslím, že toto patří do Evropského parlamentu, to možná patří do amerických nějakých filmů, ale myslím si, že jestliže tady na půdě parlamentu se setkáme s problémem, tak musíme udělat všechno pro to, abychom se dostali eh, k jádru tohoto problému v tom souhlasím s panem Stásem. E, kromě toho e, si myslím, že e, je velice dobrý návrh pana Muldera, že skutečně bychom měli v co nejkratší době se pokusit svolat schůzi, která by se zabývala právě touto zprávou tohoto výboru. Přizvali bychom také Eh, členy tohoto výboru, přizvali bychom komisaře Šimetu a také bychom i měli eh, pozvat generálního ředitele Kessera. Já bych eh, byl velice rád, kdybychom se zamysleli nad tím, k čemu došla zpráva. Měli, všichni, všechny strany by se k tomu měly vyjádřit a to písemnou formou. Potom eh, generální ředitel by měl k tomu eh, sepsat své vyjádření a možná také by se k tomu měl vyjádřit písemně pan komisař. A potom na základě toho myslím si, že náš výbor může dále pokračovat v této věci. Ano. Ze situace, která vznikla během dnešního dopoledne, vyplnulo to, že dneska jsme pod eh, časový pod časovým tlakem, to znamená, že e, musíme pokračovat v angličtině, ale e, v tlumočení už nebude. Nejprve se tedy ptám zástupce komise. E, chce se někdo za komisi chopit slova? Kdo se tedy vyjádří za komisi? Slyšela jsem, že je přítomen někdo z generálního sekretariátu. Prosím. Možná po Olafu my jsme sledovali s velikým zájmem eh, komentáře, eh, které zazněly. Domnívám se, že protože se jedná o zprávu dozorčího výboru, která je adresovaná institucím, eh, myslím si, že je dobré, aby na to zareagoval nejprve generální ředitel Olafu a poté eh, bude komise jistě ochotná. Já si myslím, že také vítáme mít dodatečné zasedání, protože je tady celá řada bodů, eh, které bychom mohli nalézt jako řešení a během vyjednávání a během určité revize, které by nevyžadovaly změnu reglementace, ale které by um-, umožnily eh, pozitivně řešit prostřednictvím eh, disponibilních prostředků záležitosti, které jsou mezi OLAFem a dozorčím výborem a také interinstitucionální záležitosti, které jsou součástí nařízení. Eh. Ano, děkuji. Teď dám slovo e, ještě jednou panu Denofovi. Já nevím, e, chtěl byste na závěr něco říci? Čili nejprve ale panu Kesslerovi dám slovo, generálnímu řediteli. Pan předseda se ptá, jestli ještě mají k dispozici tlumočení. E, dostává informaci, že ne, takže budeme pokračovat pouze v angličtině.